Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora... Dobré ráno. Omlouvám se, ale ještě čekáme na další kolegy, kteří nejsou tak dočasní jako my. My jsme to měli rozplánováno opravdu do minuty, takže rád bych začal a přivítal pana Mohameda Saleka a dal mu hned slovo. Prvním bodem na pozadu jednání bude západní Sahara. S tím, že se budeme především zabývat událostmi, které nedávno nastaly. Delegace pro země Magrebu je zde zastoupena předsedou Pancerim, kterého vítám, A vítám také zástupce Fronte Palisario pro vnější vztahy. Možná víte, že se k tomuto tématu později vyjádří i marocký minister zahraničních věcí, a to na zasedání mezi 11. a 11.45. Jsme velice rádi, že jste oba, jak pan ministr, tak pan velvyslanec, schopni se zúčastnit a že si uděláme výměnu názorů. Možná víte, že minulý týden parlament přijal usnesení k situaci v západní Sáhaře. Situace se hodnotila různě a proto si myslím, že je velmi dobře, že máme možnost si vyměnit názory na poslední dění v regionu západní Sahary. Následně všichni, kteří jsou zaangažováni do této situace, budou mít možnost se k tomu vyjádřit. A nemáme ale příliš mnoho času. Nicméně, my už jsme se setkali, vím, že komunikujete velmi dobře, takže zajisté během deseti minut, které máte k dispozici, budete schopen poskytnout plný obraz věcí. Máte slovo. Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, mi discurso es en español. Děkuji mnohokrát, budu hovořit španělsky. Pokud vím, tak funguje tlumočení do všech jazyků, Bohužel text, který měl být rozdán, rozdán nebyl. Nedá se nic dělat. Pane předsedo, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že se mohu takto vyjádřit před zahraničním výborem Evropského parlamentu. Musím říci, že jsme zaznamenali veliký tlak v naší zemi v podstatě od klidu zbraní v 80. letech Obyvatele západní Sahary žijí ve velkém strachu a nepokoji. A to kvůli drakonským opatřením, které marocké síly používají v našem hlavním městě. Přišel jsem ale vyjádřit naději. A to, že nedávná, nedávné hrozné události budou určitým milníkem, po kterém Evropská unie se zásadně vyjádří pro přijetí demokratického řešení, tak aby obyvatelé západní Sahary měli sebeurčení, mohli se rozhodnout o vlastní budoucnosti a že to bude podobně jako ve východním Timoru a Namibii a že budou uznávána naše mezinárodní práva, respektive naše práva vyplývající z mezinárodního práva. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za tuto příležitost vystoupit. Všichni asi víte, že západní Sahara je poslední kolonií v Africe. Je také na seznamu OSN od roku 1963 na seznamu nezá, eh, tedy závislých oblastí a následně v roce 1975 soud potvrdil, že západní Sahara v tuto chvíli nemá možnost prosadit svou nezávislost a že eh, Maroko si neustále nárokuje území západní Sahary. V roce 1991 Rada bezpečnosti OSN schválila mírový plán, na základě kterého byly složeny zbraně a bylo svoláno referendum, kterou mě, které mělo proběhnout v roce 1992. Po 20 letech toto referendum stále ještě nebylo provedeno. Maročané v podstatě brání tomu, aby k takovému to referendu došlo. V tomto případě nastal problém s eh, tím, že nedošlo ke sčítání lidu. Jimmy Baker byl vyslancem OSN pro tuto oblast a na americké stanici CBS se vyjádřil v tom smyslu, že čím blíže jsme se dostávali k tomuto cíli, tak tím více mělo Maroko strach, že v tomto referendu prohraje. To znamená, že Maroko by raději žilo ve fikci a věří, že mezinárodní společenství tuto nelegální okupaci bude přijímat do nekonečna. Nicméně v minulosti, poslední, v nedávné minulosti, tomu tak nikdy nebylo. V podstatě není žádná země na světě, která by uznávala nárok Maroka na území západní Sahary. Západní Sahara je navíc členem Africké unie, zatímco Maroko není. Tím tedy, že Evropský parlament 25. listopadu přijalo usnesení k situaci na západní Sahaře, Evropský parlament znova ukázal, že je demokratickým svědomím Evropské unie. My bychom rádi využili této příležitosti a apelovali na tuto demokratickou instituci, aby se snažila otevřít novou kapitolu, která bude otevřena, která bude zahájena po 31 letech. Bude to nová kapitola bezpečného a prosperujícího Magrebu, který je blízko Evropě. Takže jedno jediné hlasování umožní učinit krok k příslibu, který dostali občané západní Sahary před 20 lety. Dnešní zasedání je vyjádřením vaší touhy dozvědět se, co se stalo ve městě El Ayuna a proč a co se stalo v různých táborech. Já bych se pokusil tyto věci vyjasnit. Od října tohoto roku se řada rodin začala stěhovat z hlavního města Al-Ajunu do velkého tábora mimo město Al-Ajun. Vycházelo to ze zásadního pocitu frustrace a bezmoci, z hospodářské situace, diskriminace a politické marginalizace marockým režimem. Ten se ten staví občany západní Sahary v podstatě do pozice druhořadého občana ve vlastní zemi. Je to situace, která probíhá už desetiletí. Řada těchto lidí žije mimo své rodiny, žijí v eh, Alžírsku, v utečeneckých táborech a řada leteckých snímků napočítala až 8 tisíc stanů v takovýchto táborech a žije tam opravdu několik tisíc utečenců, kteří se snaží protestovat bez násilí, ale následně se tam stahuje stále více marockých sil a stále více se zakazuje, aby se k táborům dostali nějací cizinci. Mimo jiné se tam nebyla schopna dostat mírová mise, což je pochopitelně proti mezinárodním dohodám podepsaným mezi OSN a Marokem. Došlo také k zastřelení 14-letého západosaharského mladíka. Kromě toho také Eh, říjnu bylo přerušeno, byly přerušeny dodávky potravin do tohoto tábora, stále rostla tenze. Maroko využilo čtvrtého kola jednání k tomu, aby prosazovalo zrušení a rozebrání tohoto tábora v listopadu jak víte, bylo velice těžké dostat se do tohoto tábora. A nemohli se tam dostat diplomaté ze zahraničních zastoupení, nedostali se tam různí poslanci, poslankyně, zástupci nevládních organizací. V podstatě všichni tito lidé chtěli vstoupit do této oblasti, byl mezi nimi Willy Mayer, který stejně tak jako řada jiných eh, německých, španělských, francouzských a švédských poslanců byli v podstatě z této oblasti vyhnáni. Takže to je zcela nepřijatelná situace. Následně marocké prohlášení, že nemají co skrývat, je opravdu směšné. Naopak existuje řada zpráv, která ukazuje, že marocké orgány střílí ostrými náboji na demonstranty a že řada životů je ohrožených, spousta lidí byla zabita, mnozí zmizeli, mnozí byli zraněni. Kromě toho Human Rights Watch 26. listopadu vydali zprávu, která obsahuje informace opravdu o zvěrstvech, že lidé byli byti, mučeni, saharští demonstranti, eh, kteří protestovali proti rozebrání tohoto tábora, byli mučeni a obáváme se, že někteří byli dokonce zabiti. Sahařané v El Ayonu jsou bohužel stále obětmi útoku marockého režimu, který se snaží tato zvěrstva před očima celého světa zakrýt. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, eh, o Saharany, o Saharany se nikdo mnoho let eh, nestaral. Maroko v západní Sahaře zanedbávalo své povinnosti a následně jsme v té situaci, ve které jsme. Na Evropské unii leží veliká odpovědnost. A jakožto postkolonie a jakožto postkoloniální a mocnost má Španělsko a Francie tady tuto pravomoc a povinnost ještě větší. Evropská unie má tedy před sebou možnost něco změnit. Pakliže se dnes rozhodne spustit novou strategii. Především je potřeba se postarat o to, aby proběhlo zmíněné referendum pro občany západní Sahary s tím, že na konci tohoto procesu by měla být možnost nezávislosti, jako bylo dohodnuto mezi dvěma stranami a OSN v roce 1991. Francie by měla přestat chránit Maroko a následně Evropská unie by měla dohlížet nad touto situací. Totež platí i pro OSN, které by mělo sledovat případy nedodržování lidských práv. V podstatě žádná mírová mise na světě neprobíhá bez kontroly dodržování lidských práv. Tady to je jediný případ a je to v nesouladu s mezinárodními závazky. Například došlo k nelegální dohodě o rybolovu mezi Evropskou unii a Marokem a na základě této dohody evropské rybářské lodi mohou působit i ve vodách u západní Sahary. Pakliže Evropská unie chce tuto dohodu, která vyprší v únoru roku 2011, obnovit, tak bude muset začít bránit mezinárodní právo a být svědomím světa a postará se o to, že vody u západní Sahary nebudou součástí této dohody, protože tyto vody patří západní Sahaře a Maroko nemá žádný právní základ pro to, aby tyto územní vody používala v rámci dohody se třetí stranou, bez toho aniž by západní Sahara z toho něco měla. Pane předsedo, dámy a pánové, jak říkal náš zástupce před OSN na zasedání Rady bezpečnosti po útocích 15.11., není možné zachovat stávající situaci, situace se musí změnit. Evropský parlament přestlak se doufám zachová správně. Já vím, že minulý týden se vás snažili rozptýlit. Vy jste světu jasně řekli, že vám leží na srdci to, co Marocké království v západní Sahaře dělá. Ale to je pouze první krok. Dalším krokem by byla uvědoměnější, uvědomělejší politika Evropské unie směrem k západní Sahaře, která by byla založena na mezinárodním právu a lidských právech takováto politika by měla ovlivnit přístup Evropské unie k hlavním aktérům v tomto konfliktu. Jakýkoliv pokrok v této oblasti by také měl vzít v úvahu lidská práva občanů západní Sahary a měl by jim umožnit národní svrchovanost. Jakákoliv dohoda musí být spravedlivá i pro západní Saharu a pak, když se tomu tak stane, tak celá oblast Magrebu bude bezpečná, mírová, což je konec konců v zájmu Evropské unie. Má vláda by chtěla deklarovat dobrou vůli, chceme v budoucnosti být vládou svobodnou, vládou konstruktivní, vládou zastupující svobodnou vůli svého lidu. Chceme spolu s vámi tvořit v tomto regionu pozitivnější architekturu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové, za možnost vystoupit. A nyní, pokud máte nějaké otázky tak, či připomínky, tak jsem k dispozici. Mám připravenou dokumentaci, kterou máte také k dispozici v zasedací místnosti. A la parola l'onorevole Salafranca per due minuti. Eh, pan Salafranca. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci eh, přivítat eh, zástupce fronty Palsario protože hovoříme o konfliktu, který probíhá více než 35 let a e, došlo k zásadnímu porušování mezinárodního práva a to bylo zřejmé z několika rezolucí Rady bezpečnosti OSN a proto bych rád zástupcům Fronty Polisario položil několik otázek. Ty otázky budu klást také ministrovi z Maroka. Nejprve, jak vnímáte usnesení přijaté Evropským parlamentem, v němž, Maro, němž marocké úřady uvedly, že bylo zaujaté, vytvořené ve spěchu a nespravedlivé. Jak vnímáte toto usnesení vy, protože zprávy, které dostáváme z médií o vašem regionu, eh, hovoří o porušování lidských práv, ehm, a vy jste uvedl, že máte obavy, že došlo k dalším genocidám. Eh, prosím, můžete eh, tedy eh, upřesnit data, co se týče počtu zmizelých osob, osob zadržených, osob vězněných. A zajímalo by mě také, kolik lidí se podílelo tedy na těchto aktech. A dále popsali Popsal jste tady rámec a přejete si, aby eh, bylo možné i nadále monitorovat situaci v oblasti dodržování lidských práv. To musí podpořit Rada bezpečnosti OSN. Zajímalo by mě tedy, eh, jaké šance jsou, že tento požadavek bude splněn ve světle té rezoluce i ve větle práce zvláštního vyslance ehm, OSN. Děkuji. Kolega Janec. Eh, ehm, Děkuji. Chci nejprve přivítat zástupce eh, fronty Polisario a chci také zmínit svobozeneckého hnutí Polisario. A chceme, jsme velice rádi, že se s námi můžete sejít z, z hlediska iniciativ, které podnikáme jakožto parlament. Si musíme uvědomit, že tento spor už běží 35 let a musíme se snažit vždycky oddělovat fakta od fikce. A chci zdůraznit, že eh, rozpadající se diktatura generála Franka eh, v době pochodu v Maroku mm, jsme zaznamenali eh, tlak vyvíjený na Španělsko, aby se vzdalo své zprávy nad západní Saharou a i vzhledem k tomu, že Španělsko již nemělo kapacitu ovlivňovat eh, nebo se nějak podílet na rozhodování, co se týče rozhodnutí o sebeurčení. A jediné, co tedy mohlo udělat eh, historicky, tak řada historických demokratických vlád se ukázalo, že podporovali proces osvobozování kolonie i hmm. pod dekolonizace pod mandátem OSN. Protože sám jste řekl, že jste pro stabilní, prosperující, bezpečný Magreb. A samozřejmě nám jde především o osud Saharanů. A Španělsko také nabízí rozvojovou pomoc, humanitární pomoc a mnohé Sahařanům. Ale druhý negativní účinek tohoto konfliktu je nestabilita celého Magrebu a konflikt mezi Marokem a Alžírskem protože Alžírsko představuje dalšího důležitého hráče a často se o něm nemluví. Děkuji, říká předseda. Děkuji, pan Weigl. Dvě minuty. Chvála vám, da jste omogočili današnou izměňávou mne. Vážený pane předsedo, mnohokrát děkuji za možnost vyměnit si dnes názory na toto téma. Doufám, že to také přispěje k dalšímu rozvoji této diskuze. Diskuze bude potřebná pro řešení tohoto problému. Já bych chtěl dodat, že rozhodnutí, které jsme přijali, jsme přijali nejenom kvůli konfliktům na západní Sahaře, ne, zde se jedná také o uznání tímto parlamentem a chtěl bych zdůraznit, že všechny skupiny, které tento dokument podpořili, že se jedná o uznávání otevřeného problému, o kterém se nesmí mlčet. Mezinárodní právo nebylo respektováno, bezpe- rezoluce Rady bezpečnosti a lidská práva, to vše nebylo respektováno. Proto jsem překvapen, když se podívám na reakci Ra- Maroka jsem překvapen především reakcemi, které vedly k demonstracím v Maroku, k demonstracím proti našemu dokumentu. Toto není demokratický postup. Především proto, protože Někteří poslanci, především španělští poslanci, jsou obvinováni my to nemůžeme v žádném případě akceptovat. Vaše důvěra v Evropský parlament, to je něco, co považuji za velice pozitivní věc a doufám také, že Evropská unie se teď bude moci silněji angažovat při řešení problémů západní Sahary tak, aby občané západní Sahary měli právo na sebe určení stejně tak jako ostatní dekolonizované země. Děkuji, pane Weigele. Pan Romira, dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych říci, že je dobré, že je zde zástupce hnutí Polisario. Nebylo by dobré, kdybychom je nepozvali. Polisario se v minulých letech vždy zasazovalo za dohodu, která by vyřešila konflikt na západní Sahaře. To je velice důležité, když se říká, že všichni nesou zodpovědnost. Tak je nutno také říci, že všichni berou tuto zodpovědnost vážně a nesou větší tíži než jiní pokud jde o západní Saharu a pokud jde o Maroko, tak je to opravdu nejprve, nej, nejvíce nápadné. Já si myslím, že je politování hodné vidět, jaká dezinformační a manipulační kampaň byla prováděna, aby se rozhodnutí zbrzdilo, ale to také ukazuje skutečné takové stranické zájmy, které mi připravují velké starosti. Musím zmínit i záležitosti týkající se výboru pro rybolov. Musím zmínit dohodu s Marokem o produktech rybolovu a k tomu chci říci, že chceme prověřit, zda Maroko má skutečně právo využívat zdroje západní Sahary tak, jak se to nyní děje. Já bych řekl ne a mnozí to vidí stejně. A proto vlastně takováto dohoda nemůže být odpovídajícím způsobem upravená. Děkuji panu Romujo. Pan Majer je poslední, který se přihlásil. Máte také dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych poděkovat ministrům západní Sahary a zástupcům Polisária. Chtěl bych je tady mezi námi uvítat. Já vím, že došlo eh, v pondělí k dalším konfliktům. Asmara byla obsazená marockými okupanty. Já si myslím, že tam došlo také eh, k násilí, eh, kde bylo v jedné škole vzato do zajetí několik osob a já musím říci, že moje skupina vás plně podporuje a chci říci, že chceme podpořit hnutí v západní Sahaře v boji za svobodu proti ilegální okupační mocnosti, která nemá žádnou suverenitu. A je důležité tady pacifisticky působit proti této okupaci jak by se mohlo něco takového, co je tak jednoduché jako dodržování mezinárodního práva, jak by se to mohlo jednoduše nerealizovat? To je moje otázka. A za druhé, jak vidíte akce španělské vlády, bez ohledu na to, o jakou vládu se jedná, že tu svoji zodpovědnost nebere vážně v případě realizace procesu dekolonizace. Zpráva nemůže být přenášena ze španělských správních orgánů. Jak to vidíte? Jak vidíte roli španělských, španělské vlády v tomto konfliktu? Španělsko prohlásilo, že není ochoto převzít vládu v zmíněné oblasti a spravovat ji. Já doufám, že toto téma zmíní paní, která je zástupkyně na toto téma. Děkuji, pane Majere. Prosím, pan Olcadek, pět minut. Já se pokusím. Děkuji. Nejprve bych chtěl podotknout, že zvážíme-li politické okolnosti, eh, koná určitá nespravedlnost, protože jednoduše řečeno Sahařané chtějí volit, chtějí se eh, podílet na demokratickém hlasování a zaráží nás, že v tomto dnešním světě se eh, setkáváme s tím, že některá města jsou ochotná spolupracovat a v západní Sahře v El Ayunu, El Ayunu kde došlo k těmto událostem, El eh, Ayun je pouhých 20 minut eh, eh, letadlem od Las Palmas na Kanárských ostrovech. My jsme tedy velice blízko Evropě i Stangeru. A je to eh, eh, pouhých 14 mil na Gibraltar. A eh, byl, byla podepsána dohoda mezi Marokem a frontou Polisario. Polisario hnutí učinilo řadu ústupků, takže bylo možné podepsat dohodu v roku 1991. Je tam také mise OSN a mise EU, ale to referendum se nekonalo, protože Maroko si ho nepřeje. A až do roku 1991 za bývalého krále nikdy nebylo řečeno, že se referendum bude konat. Nicméně ehm, Maročané byli, eh, tisíce Maročanů bylo přesídleno na okupovaná území a ti by se pak podíleli na eh, referendu. Ač vláda uvedla, že i přesto, že dohoda existuje, referendum se konat nebude. A tady vidíme zásadní rozpor mezi tím, co se děje na Sahaře a co se děje například na jeho Sudánu dnes, kde eh, Evropská unie a mezinárodní společenství si přejí dohodu mezi Sudánem a vládou eh, na jeho Sudanu. Chtějí, aby se tyto dohody implementovaly včas, ale eh, proběhlo už 20 let od doby, co Rada bezpečnosti OSN přijala své usnesení a někdo i nadále dokáže tvrdit, že pokud si Maroko referendum nepřeje, tak ani neproběhne. Nejsme, ehm, my Sahařané nejsme proti Maroku, chceme s ním soužít v míru, ale chceme, aby nám EU pomohla v návratu do stability. Jediná země eh, Magrebu, která neuznává Eh, hranice se svými sousedy je Maroko, které neuznalo hranici s námi, neuznalo také hranici s Alžírskem a vzhledem k této situaci si musíme uvědomit, že více než 15 let eh, také si uzrpuje část Mauritánie a Mali eh, a pokud si Eh, Maroko neuvědomí hranice, pokud neuzná hranice eh, svých sousedů, tak samozřejmě se míru nedočkáme. Eh, jaké perspektivy tedy máme pro mezinárodní vyšetřovací komisi nebo výbor, který by měl přivnet světlo do celého problému. Maroko každého vyžene. A abych zodpověděl na otázky eh, vážených členů parlamentu. Z hlediska toho, kolik tam je mrtvých, eh, jaké jsou výsledky eh, střetů v Al-Ajunu, vláda západní Sahary, hnutí Polisario, řekneme, nic neskrýváme. Představme si tábor, kde jsou civilisté, 26 až 36 tisíc civilistů žijících v táboře a v 6 hodin ráno vzhledem k tomu, že desítky tisíc vojáků eh, z Maroka plus policie eh, a pomocné ozbrojené síly a velké pohyby směrem k Al-Ajunu, střety, které trvaly několik dní, v důsledku nich zmizeli někteří lidé, ale není jasné, zda ještě žijí nebo ne. To někteří novináři strávili tři dny v al ajunu a pak byli vyhoštěni, eh, mohli navštívit, ale bohužel Maroko nechce, abychom to věděli. Eh, aby, eh, aby veřejnost věděla o eh, zabíjení Saharanů, kteří jsou v podstatě obklíčeni. A EU v této souvislosti by mohlo využít svých administrativních sil Španělsko se nemůže jenom omezit na to, že řekne, že pokud území opustilo v 76. tak už nemá odpovědnost, ale má odpovědnost minimálně morální, odpovědnost vůči OSN a e, by se tento proces dokončil a aby vedl k sebe určení Saharanů. E, to je vše, co mohu dnes říct. Situace je skutečně velmi závažná. Jak tady zaznělo právě včera, marocké síly a osadníci trhli do škol v Asmadě, v Al-Ajunu, eh, došlo k bytí týrání dětí, eh, skutečně etnické čistky tam probíhaly. A musím říci, že eh, bychom rádi využili tuto příležitost, abychom obrátili pozornost EU vůči této situaci v této souvislosti si myslím, že by EU měla sehrát aktivnější úlohu, že by tedy měl být jmenován zvláštní vyslanec EU, který by mohl přispět k vyřešení konfliktu. Měli bychom vydat silný politický signál vůči Maroku a myslím si, že to je nakonec v jeho zájmu, aby se tento konflikt urovnal. Rozhodně potřebujeme demokratickou rezoluci, která umožní naše sebeurčení. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Já budu muset eh, zkrátit řečnickou dobu na pět minut. Milan Mion, děkuji. Eh, za zástupcům Fronty Polisario za jejich verzi. Dvě otázky, proč nebylo možné um, zrušit ten tábor mírovými prostředky, jaká je vaše verze, verze Hnutí Polisario. A pokud hovoříme o zmizelých osobách, to by mě zajímalo. Zajímalo by mě, kolik bylo obětí na straně marockých sil a jak vidíte budoucnost neformálních diskusí eh, pod hlavičkou OSN z hlediska tohoto napětí. Děkuji. Paní Parňo. Pan Parňo. Um, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za uspořádání těchto slyšení. A je politování hodné, že alžírský ministr zahraničí si eh, nepřál přijmout vaše návrhy, protože se domnívám, že dialog také s Alžírskem a nejenom s hnutím Palisario eh, by bylo nezbytné eh, na cestě k úspěšnému urovnání citlivé situace na Sahaře. Já jsem se v poslední době do Al-Ajunu vydal a neviděl jsem tam takovou situaci, jak byla popsána eh, představitelem eh, fronty Polisario. Já jsem se mohl vypravit do eh, táboru. Nemohl jsem tady navštívit všechny tyto tábory, ale nechala v Tindufu. Ehm, a myslím si, že by bylo velice důležité právě takové se podniknout. A musíme také získat eh, odpovědi na to, proč není možné eh, pokračovat eh, v návštěvách rodin, což je humanitární iniciativa. A také chci položit otázku, vzhledem k tomu, že jsem včera večer slyšel, že Mustafa Sama byl vyhnán hnutím Polisario do Mauritánie. A to mě zarazilo protože z právního hlediska, z humanitárního hlediska toto není v souladu eh, s umluvou OSN. Jenom pro vaši informaci, říká předseda ministr zahraničí Alžírska, včera eh, uvedl, že eh, se nemůže zúčastnit v důsledku toho, že je zaneprázdněn byl tedy pozván k útoku. Eh, pane předsedo, já si myslím, že by se parlament měl vydat do Alajunu, když už tam byly další členové, tak logicky i delegace Evropského parlamentu eh, by měla mít možnost navštívit Alajun eh, a můžeme takto zjistit, co se vlastně stalo Eh, můžeme se dozvědět o obětech a eh, nemůžeme neustále zavírat oči před konfliktem v západní Sahaře a eh, vůbec neschopnosti zajistit sebeurčení. A myslím si, že v této souvislosti jsou ohroženy zájmy EU také, a to nejenom z hlediska přírodních zdrojů západní Sahary, ale tyto zdroje by měly sloužit ku prospěchu západosahařanů. Je tam řada přírodních zdrojů, ale neexistuje žádná regionální synergie, protože v Sahelu působí teroristé eh, a bylo by trestuhodné, kdybychom my ještě tyto eh, případy podporovali, například východní Timor eh, ukazuje do, dobrý příklad, jak může soužít se zby, zbytkem Indonésie. Děkuji. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, protože máme již sklus oproti harmonogramu. Děkuji vám. Vítám vaši přítomnost, pane Uceleku. Situace je komplikovaná, je těžké zaujímat eh, černobílé stanovisko k problematice Maročané. Eh, řada Maročanů přišla o život a sebeurčení je obecné právo všech lidí. A co se týče možnosti umožnit Sahařanům právo na sebeurčení, tak si myslím, že referendum je jedinou cestou vpřed. A zajímalo by mě, jaké jsou možnosti pokroku v této oblasti v regionu. Podpořil, podpořil jste zásady míru, prosperity v zemích Magrebu a právě proto eh, Jak chcete řešit situaci, když nebude možné referendum? Poslední řečník, pan Pancery, který předsedá delegaci Eh, pro vztahy s Magrem. Eh, prosím, dodržte řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je velice důležité, eh, že tady dnes s námi je zástupce fronty Polisario, protože naše usnesení poukazuje na to, co už parlament podnikl ve snaze dosáhnout konvergence usnesení něco, co nazrávalo už dlouhou dobu a co nás dlouhou dobu trápí vzhledem k tomu, že je nutné šetření eh, ze všech možných stran eh, a eh, tak, aby bylo možné nalézt cestu, jak spolupracovat dál. Právě EU by v této oblasti mohla sehrát důležitou úlohu. A samozřejmě je velice obtížné pro Sahařany v těchto podmínkách žít, ale zároveň můžeme uvažovat o tom, jak EU může podpořit pozitivní dialog protože v současných vyjednáváních je nutné splnit určité základní podmínky pro dosažení odpovídajících výsledků. Musíme uvažovat také regionálně o současném konfliktu. A e, samozřejmě e, ani Alžírsko nemůžeme z celého procesu vynechat. A dále je nutné ukončit jednostrané akce, provokace, protože toto všechno musí být vzato v úvahu v dalších vyjednáváních a v neposlední řadě souhlasím s tím, že delegace Evropského parlamentu eh, by měla jednat a měla by navštívit ehm, tato území a přímo v terénu vést dialog. Já myslím, že by to měla být delegace, která eh, bude, eh, povede zjišťovací misi, nezaujatou misi. A v tomto smyslu je se hraje důležitou úlohu. Děkuji, pane Pancery. Eh, prosím, pane Oceleku, nepřekročte pětiminutový limit. ¿Cuáles son las... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el campamento, en una pregunta, por qué el campamento Děkuji mnohokrát za slovo. Proč byl zničen tento tábor? To byla jedna z otázek, které tady zazněly. No v tom je právě ten problém, protože se jednalo o pokojnou demonstraci, mírovou demonstraci, demonstraci, která v podstatě trvala měsíc, tedy to bylo spíše hnutí. Demonstranti se snažili vyjednávat měsíc s Marokem vyslali delegaci, ale následně marocké orgány řekly, že v podstatě tato vyjednávací delegace je zločinecká skupina a většina z jejich členů bylo po měsíci vyjednávání postaveno před vojenský soud. V marocké televizi velmi často uvádějí, že se vyjednává s našimi bratry, kteří mají své sociální požadavky, které jsou zcela oficiální, ale potom najednou změnili písničku. Co se týče stávající vyjednávání, tak v podstatě neprobíhají, protože Maroko nechce vyjednávat, chce nám diktovat, jak proběhne řešení. V roce 2003 hnutí Polisario řeklo, že referendum je jednou z možností. Byl to navíc návrh, který byl předložen Radě bezpečnosti. My jsme ho přijali a nemáme žádný problém. A konec konců i hnutí Polisario řeklo, že nemá problém s tím, aby jejich země byla na základě a, referenda nezávislou. Ovšem, je to tak jako v Sudánu. V podstatě v Sudánu to referendum by muselo probíhat jenom na jihu. To referendum, které chce Maroko, v podstatě dává dvě volby. Buď to bude válka, anebo budete součástí Maroka. Tak toto postavit nejde. My chceme, aby probíhal dialog. O to se snažíme i v rámci OSN. Pokud budeme pokud budete bránit Maroko, tak eh, tam si myslím, že se daleko nedostaneme. Studoval jsem ve Francii. Francie je země, eh, které si velmi vážím. Francouzský národ má velmi dlouhou historii. Eh, dnes tady není Pan ministr, pokud jej poprosíme, aby za námi přišel na nějaké setkání, tak by to skoro potom vypadalo tak, že by tady měla být i paní ministrině zahraničí Francie. Upřímně řečeno, Alžírsko podporovalo osvobozenecké hnutí Polisario, stejně tak jako podporovala i další osvobozenecká hnutí, eh, třeba v Namibii nebo ve zbytku Afriky. Kromě toho také podporuji i palestinský národ. To je prostě oficiální pozice Alžírska. Ale Alžírsko má za víc hranice s Marokem i se západní Saharou. To je tak v podstatě jako kdyby Francie souhlasila s tím, aby její sousední země okupovala třetí zemi. Máme přece zásady lidských práv a zásady sebeurčení a jejich dodržování by mělo být v zájmu Maroka. Teď, co se týče rodinných návštěv, o kterých tady také byla otázka. Tyto návštěvy probíhají na základě dohody s osvobozeneckým hnutím Polisario, ale teď začalo Maroko a, tuto možnost blokovat. Teď, co se týče toho policisty, pana Selmy, který odjel do Maroka, to je jeho právo, marocké orgány z toho udělali velkou kauzu, zavřeli ho do vězení, Netýkalo se to vůbec otázky nezávislosti. V podstatě odjel do země, byl sledován tajnými službami, v podstatě od prvního dne byl v kontaktu s HCR a on se rozhodl, že chce do Mauretánie, kde byl také vyslán. Jeho rodina ho nechtěla následovat. Můžete se o tom klidně s jeho rodinou pobavit, jestli budete chtít. Pokud by jeho rodina byla ochotná jej následovat do Mauretánie, tak by to bylo veliké překvapení. Jste všichni velmi vítáni, můžete všichni navštívit eh, území západní Sahary a všechny tábory. Saharanů, ale kdybyste se dnes a myslím si, že by bylo dobré, abyste se sami na vlastní oči přesvědčili, jak situace v al Ayunu vypadá. Kromě toho budete mít možnost v této konkrétní kauze a můžete se pobavit s jeho rodinou. Já vím, že musím končit, ale ještě jsem chtěl odpovědět paní Gomeš. A gratulujeme také Portugalsku. Co se týče východního Timoru, tak eh, referendum by mělo proběhnout co nejrychleji, to je prostě jediná možnost. Jedna z poslankyň se mě také ptala na to, co se stane, kdyby neproběhlo referendum. No ale proč by nemělo být zorganizováno? Víte, Maroko navrhlo nezávi- navrhne nezávislost. Budeme hlasovat. Nejprve nám řeknou, že referendum je neproveditelné, ale na druhou stranu navrhuje hlasování o nezávislosti. Proč? Vždyť to jsou... Vždyť to prostě nesedí tyto dvě věci spolu dohromady. Proč by západní sahařané měli být jediní, kteří nemůžou o své vlastní svrchovanosti hlasovat? 85 milionů občanů řada zemí nás uznává, jsme větší eh, než spousta karibských nebo tichomořských ostrovů, takže si myslím, že ten argument, že jsme malá země, eh, úplně není relevantní. Takže tolik nezávislosti a k referendu. Já vím, pan předseda říkal, že musím končit, takže děkuji. E Je mi skutečně líto, že jsem nemohl všechno probrat do detailu. My máme dneska ovšem v plánu, že s vámi a s ministrem zahraničních věcí Maroka budeme jednat, ale bohužel musíme se přizpůsobit termínovému kalendáři, který byl stanoven už předtím. Tak to nemůžeme postupovat, ale práce pokračuje. Bylo velice zajímavé, co tady řekli kolegové co jste řekl vy. Přejeme vám do budoucna opravdu hodně úspěchů a srdečně vám děkuji. Perfect.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 Bene, grazie per eh, la Děkuji. Děkuji za rychlou výměnu, abychom mohli rychle pokračovat. Eh, náš čas je omezen. Teď Tady máme komisi a delegaci pro vztahy s Irákem. Kolega Stevenson by se měl dostavit dopředu k předsednickému stolu. Máme tady zvláštního pověřence Spojených národů pro Irák, pana Melkarta. A myslím si, že je vynikající, že tady je vzhledem k vývoji v Iráku eh, v nedávné minulosti. Před dvěma týdny byl podpořen parlamentem pan Albány a před dvěma dny byl pověřen eh, pan Al Maliki, aby vytvořil vládu. Jefy je předsedou parlamentu. Abych tak řekl, toto je institucionální rámec vlády v této zemi a naplňuje nás to optimismem, i když tady zůstávají určité výhrady. Poté, kdy uplynulo devět měsíců, blokády po volbách. Doufáme, že se zvýší stabilita pro rozvoj Iráku. Země už velice mnoho trpěla. Stabilizace Iráku bude i nadále prioritou pro národy společenství. Odsun amerických ozbrojených sil se plánuje na léto. Vy doufáme, že tím nevzniknou žádné nepřekonatelné problémy pro institucionální síly Iráku, které tak jako tak mají obrovské problémy, pokud jde o politické, bezpečnostní a sociální otázky. Víte, že EU zde vykonalo mnohé, máme tady programy, které jsou v běhu už od roku 2003, více než jedna miliarda eur byla vydána na projekt, projekty na humanitární pomoc, na obnovu a rozvoj. Evropská unie má také dohodu o partnerství a kooperaci s vládou Iráku. Evropský parlament oficiálně dostal dotaz. Pan Mauro, který je tady přítomen, bude zpravodajem. Předtím, než předám slovo, a předtím, než si s velkým zájmem vyslechneme váš příspěvek, chtěl bych říci, že všichni kolegové, celý personál OSN a EU děkuje za vaši práci, protože pracujete za obtížných podmínek pro irácký lid. Pane Melkarte, prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova a také děkuji za kolegy, kteří pracují v i nadále náročných podmínkách v Iráku v situaci, kdy postupný pokrok sice zaznamenáváme, ale zásadní jsou eh, také problémy, které se tu a tam objevují a Zároveň je však třeba říci, že Irák se dostal do důležité fáze svého vývoje a mám tu čest, že se s vámi mohu dnes podělit o některé dojmy, myšlenky a fakta, vzhledem k tomu, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie vůči svým členským státům ehm, udržela svůj závazek podílet se na obnovu v Iráku, normalizaci stavu ehm, a roli Iráku v mezinárodním společenství. A zároveň je důležité podporovat integraci v regionu a zároveň také kontakty mezi Evropou a tou důležitou částí světa. Na úvod zmíním několik aspektů politického procesu, který dominoval roku, který se blíží ke konci. Proces začal zhruba před rokem s přijetím volebního zákona po dlouhém procesu vyjednávání, který vyústil v konsenzus o volebním zákoně, což považuji za velice důležitý moment vzhledem k tomu, že to bylo poprvé, kdy bylo možné zajistit přechod od jedné volené reprezentace nebo vlády k druhé a na rozdíl od doby před čtyřmi lety eh, se tak stalo bez přímé angažovanosti americké strany. Bylo to tedy vlastně první fází svrchovaného politického procesu v Iráku eh, a to eh, tedy ukazuje, jaký význam mělo přijetí volebního zákona. Následně jsme zaznamenali, že volební kampaň byla mnohem otevřenější než dříve, ačkoliv i tam eh, byla zaznamenána řada incidentů. Nicméně výskyt těchto incidentů neovlivnil negativně účast ve volbách, což bylo 62 a 63 mimořádně vysoký počet. Řada Iráčanů vysloveně oslavovala příležitost, že mají možnost volit. A nakonec trvalo poměrně dlouhou dobu eh, volby zorganizovat, nicméně proces byl náležitý, eh, výsledek byl důvěryhodný ačkoliv v některých případech byla podána odvolání a bylo, nuceno, eh, bylo nutné výsledky přepočítat a konečné výsledky tady byly k dispozici až v květnu. Od dané chvíle začal dlouhý proces utváření vlády, eh, což je bezprecedentní v historii Iráku. Byl to plně svrchovaný proces, eh, který byl organizován hlavními eh, politickými uskupeními, která byla do parlamentu zvolena. Jak v této chvíli ten proces ještě neskončil, ačkoliv eh, se jsme již velmi blízko tomuto procesu. Myslím si, že musíme být opatrní při sledování toho, jak se celý proces bude vyvíjet a musím říci, že současný premiér Maliky eh, byl eh, požádán eh, o tvoření sestavení vlády, aby tedy premiér Al-Maliki sestavil novou vládu i v další sestavě parlamentu. Celá řada záležitostí ještě není dořešena, probíhají vyjednávání u stolu od počátku listopadu Nicméně ehm, zatím ještě probíhají výběry kandidátů pro ministerské posty. Řada lidí si jistě klade otázku, proč celý proces trvá tak dlouho. A zcela logicky pro eh, irácký domácí vývoj eh, je právě toto překážkou v pokračování s nezbytnou agendou obnovy země, utváření základu pro hospodářský růst, boje proti chudobě a celé řadě dalších priorit, které se eh, v letošním roce jen velmi těžko dařilo plnit. Nicméně uvědomujeme si, že tato situace, tento typ eh, změny vlády je bezprecedentní v Iráku a určitý vývoj v této oblasti zaznamenáváme. A v této souvislosti můžeme tedy říci, že hlavním pozitivem bylo, že se všechny strany podepsaly pod ústavní proces jehož cílem je zajistit, aby byla sestavena nová vláda. A myslím si, že jenom tématem pro spekulace, eh, jaké rozdíly eh, bude vykazovat nově sestavená vláda od vlády předchozí, vzhledem k tomu, že bude ta kontinuita eh, v postech, které již byly obsazeny nebo které budou bezprostředně obsazeny. Nicméně hm, jsem přesvědčen, že bychom mohli očekávat určitý rozdíl eh, ve rovnováze sil s tím, že sunité budou zastoupeni výrazněji. Eh, pozice Sandrestu byla také posílena eh, oproti předchozím zkušenostem a očekávám, že parlament v Iráku bude sehrávat asertivnější úlohu v kontaktech s vládou a zároveň e, to ještě není přesně definováno, takzvaná Národní rada pro vysokou politiku eh, bude združovat eh, klíčové představitele hlavních politických seskupení a ta se hraje důležitou úlohu eh, v zavádění politických pojistek. Bude to tedy lepší než v posledních letech, to je alespoň očekávání, možná částečná spekulace, proto je velice obtížné toto přesně definovat z hlediska výsledku tohoto procesu. Dohody o sestavení nové vlády budou mít zásadní význam z hlediska rozptýlení současných eh, bezpečnostních obav v zemi. Především eh, si musíme uvědomit, že ve srovnání s dobou temna v letech 2006 až 2007 a částečně i 2008 se bezpečnostní situace výrazně zlepšila i přesto však se objevují incidenty ehm, zabíjení ehm, průměrně kolem v roce 2010 se ta čísla výrazně nezměnila ehm, oproti obdobnému období v roce 2009 a to i nadále vyvolává obavy. Řada pozorovatelů si uvědomuje, že schopnosti iráckých ozbrojených sil se zlepšily, a to je samozřejmě velice důležitý základ pro přípravu na situaci, která nastane v průběhu roku 2011, kdy podle očekávání a bilaterálních dohod mezi Irákem a Spojenými státy americkými budou eh, podle plánu všechny americké síly staženy v průběhu příštího roku tedy. A zásadním zdrojem obav z hlediska bezpečnostní situace eh, v poslední době představují menšiny, včetně křesťanských menšin v Ninvě a v Bagdádu. A také jsem zaznamenal, s jak velkým zájmem jsme sledovali osudy menšin tady v evropských institucích a myslím si, že právě tyto postoje jsou vítány eh, i z hlediska aktivit, které se snaží vyřešit tu situaci a eh, chránit menšiny, pokud je to jen možné. Povzbudivé je, že irácký parlament také v poslední době se začal věnovat otázce ochrany menšin a my zcela jistě budeme s nimi i nadále této věci spolupracovat tak, aby se situace menšin a jejich zástupců zlepšila. Je logické, že na pozadí eh, obrovských dopadů eh, událostí od roku 2003 dál se Irák i nadále setkává se zásadními potřebami z hlediska ekonomického růstu, zahraničních investic, domácích investic a potírání chudoby, která zasahuje 25 populace. Nebudu probírat podrobnosti, ale doufáme, že se zlepšením bezpečnostní situace a politickou stabilizací s nově vzniklou vládou bude moci nová vláda realizovat svůj program a díky tomu bude rok 2011 produktivnější. Na závěr si dovolím dvě poznámky k úloze OSN a EU. úloha OSN vychází z rezoluce Rady OSN 1770 z roku 2007 s mandátem pomáhat na žádost vlády Iráku s mimo jiné e, zajištěním ochrany lidských práv, politického procesu a e, také Eh, politiky sjednocení a rozvoje. Jsme v úzkém kontaktu s vládou a parlamentem Iráku, ale také se zástupci občanské společnosti. Musím zdůraznit, že základem politické dohody v Radě bezpečnosti eh, musíme jednat vždycky na žádost irácké vlády. Naše aktivity v nejbližší budoucnosti se budou zvlášť zaměřovat na podporu politických procesů které doufejme podpoří stabilitu ve sporných územích, která eh, v současné době očekávají na výsledky jednání mezi Araby a Kurdy a také očekáváme normalizaci vztahu mezi Irákem a eh, Kuwaitem, tak, aby byly uzavřeny sankce eh, z kapitoly 7 do nichž je Irák i nadále zařazen od války v zálivu v roce 1991 a že se podaří, abychom mohli pomáhat v právních a ústavních novelizacích a změnách na základě poučení z minulých let. Náš mandát v lidských právech nám dává také eh, právo pravidelně podávat zprávy o situaci v oblasti lidských práv, jejich porušování a hledání cest k vyřešení eh, těchto problémů. A v tomto rámci také monitorujeme situaci eh, v táboře Ashraf, kde se eh, setkáváme se zástupci vlády, abychom udrželi eh, tamní humanitární situaci na základě hlavních zásad které by měly být dodržovány, tak o tom také eh, informujeme iráckou vládu. Nakonec o úloze Evropské unie jsme velice spokojeni se spoluprací eh, s delegací EU a z prací řady členských států. Doufáme a očekáváme, že Unie bude i nadále zapojena do pomoci při obnově Iráku, bilaterální rámce spolupráce eh, s tímto zaměřením jsou vítány a pokud se zaměříme na hospodářské zájmy, zájmy energetické politiky a zájmy na podpoře hodnot pro posílení demokracie a ústavního rozvoje má právě Evropská unie možnost být výrazným partnerem a velice se těšíme na spolupráci s dalšími institucemi v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Stevens, jakožto předseda delegace pro Irák. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za iniciativu svolat toto společné zasedání s panem Melkrtem. Členové delegace pro vztah s Irákem jsou velice rádi, že se mohou účastnit této schůzky. Naše delegace by také vyjádřila velké uznání panu Melkertovi za jeho práci ve velmi složitých podmínkách. Ceníme si toho. Jak víte, naše delegace vznikla v únoru 2008. Byla to v podstatě delegace sice ad hoc, ale delegace stálá na začátku. Po příštích volbách jsme se stali opravdu již plno, plnoprávnou delegací pro vztah s Irákem a z toho si myslím, že vyplývá, že chceme zlepšit rámec pro spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem. Jak pan předseda říkal, Evropská unie investovala 1,9 miliard euro od roku 2003 do povalačné rekonstrukce Iráku. Tyto prostředky investujeme z toho důvodu, že máme veliký zájem na tom, aby se do Iráku vrátil mír, demokracie a svoboda. Tak, aby miliony uprchlíků, kteří se utekli do sousedních zemí během konfliktu, se mohli vrátit domů. To, že sousední země stále vstupují do vnitřních záležitostí Iráku, a jedná se především o Irán, je veliký problém a doufáme, že se vznikem nové vlády tento problém začne být překonáván. OSN se především zajímá o otázku ochrany menšin v této zemi a myslíme si, že je potřeba, aby nová vláda postupovala k celému národu inkluzivně a chránila menšiny, nejenom křesťany, ale i ostatní menšiny, které v Iráku existují a které se dostaly pod stále větší tlak během několika posledních měsíců. Možná si vzpomínáte, pane Melkerte, že minulý týden Evropský parlament schválil usnesení týkající se trestu smrti a útoků na irácké křesťany. V tomto usnesení jsme odsoudili rozsudek smrti nad Tarikem Azizem a nad dalšími a jasně jsme se vyjádřili proti uplatňování trestu smrti v Iráku i v jiných zemích. Velkou většinou 401 hlasů jsme také podepsali písemnou deklaraci Kalšarafu a jsem velice rád, že to jste to také zmínil. Jsme velice rádi, že se tato situace řeší, a protože pro tuto chvíli a do tohoto tábora nemají možnost vstoupit lékaři a každodenně v podstatě 24 hodin denně a stlampačů tam vysílají propagandu, což se dá, používat, což se dá považovat opravdu skoro za psychologické mučení, takže jsme velice rádi, že se to bude řešit. A pane předsedo, proslýchá se, byť to zatím nebylo potvrzeno, že irácká vláda připravuje útok na tento tábor. Možná, že to vyplývá z náhlého zájmu Evropského parlamentu a já doufám, že se podaří takovéto lidskoprávní katastrofě předejít. Děkuji mnohokrát. A nyní na dvě slova dám slovo panu Maurovi, který napsal zprávu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A doufám, že nebudu potřebovat tolik času, protože mám pocit, že Už zde mnohé body zazněly. Já bych se zastavil u role vlády při destabilizaci Iráku. Rád bych věděl, jak se pan Melkert dívá na otázku destabilizace této země a jakou má této oblasti strategie, protože v podstatě se zdá, že, vši, že minimálně čtyři sousední země podporují teroristickou činnost a snaží se ze všech sil destabilizovat situaci v Iráku. Eh, jak chcete tomuto čelit? Tyto země se dnes snaží zakrýt svou činnost před mezinárodním společenství, jak tomu čelíme. Teď, co se týče křesťanské menšiny, já myslím, že to není jenom běžná problematika. V podstatě se jedná o to, že se někdo snaží vyhnat 100 tisíce lidí. A zase potenciálně to destabilizuje tuto zemi. Především její severní část, kde řada křesťanských vesnic začíná organizovat dom obranu a zajímalo by mne, jestli existuje nějaká strategie na řešení tohoto problému, především vzhledem k nápadu pana prezidenta Talabányho, který si myslí, že by bylo nejlepší všechny křesťany přemístit do jedné oblasti a tím by se problém vyřešil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo hovoří pan Melkert. Chtěl bych poděkovat panu Stevensonovi a jeho delegaci za veliký zájem, se kterým přistupují k vývoji v Iráku. Myslím si, že je velmi důležité, aby se tato úroveň zájmu v Evropském parlamentu udržela. Já budu s vámi i nadále spolupracovat. My jsme vzali v úvahu veškeré vaše obavy, především obavy týkající se Ašrafu. My jako UNAMI se snažíme tábor každý týden navštívit a pravidelně situaci monitorovat. Během těchto návštěv hovoříme i se zástupci obyvatel tohoto tábora. Pakliže je potřeba, výboru Ašrafu, což je mezirezortní komise v Bagdádu, která má na starosti oblast Ašrafu, zmiňujeme své obavy. A to zcela jasným jazykem. Kromě toho jsme nepřetržitě k dispozici. pro kontakty s vedením tohoto tábora, tedy s jejich zástupci zástupci obyvatel tohoto tábora, když se objeví nějaké problémy, oni nás okamžitě informují a my informujeme příslušné orgány a vyjadříme své znepokojení, pakliže k němu máme důvod. Například eh, k těm tlampačům. Já úplně souhlasím s tím, že tyto tlampače nemají žádný rozumný účel, a od samého začátku jsme žádali iráckou vládu, aby tyto tlampače odstranila. My se tady snažíme ze všech sil prosazovat základní lidská práva a jejich uplatňování v této situaci. Tolik tedy z humanitárního pohledu. Nyní politický aspekt. Irácká vláda nese svou odpovědnost a musí nést svou odpovědnost. My jsme propagovali posílení komunikace mezi Irákem a sousedními zeměmi. Jsme také proto, aby se daný problém řešil mezinárodně, je totiž z mnoha pohledů velmi složitý a zajímají nás i vaše názory na jeho možné řešení. Teď k otázce pana, nebo připomínce pana Mauro. Pro zástupce OSN je velice těžké vyjadřovat se k roli jednotlivých členských států či vztahu mezi nimi. A z toho důvodu bych pouze řekl, že součástí našeho mandátu je podporovat komunikaci s Iráku, mezi Irákem a ostatními sousedními zeměmi, ovšem na základě konstruktivního angažmá, tak aby to bylo ve prospěch Iráku i širšího regionu. Z politického procesu jsme vypozorovali, že řada iráckých politiků navštěvuje hlavní města a vlády ostatních zemí v tomto regionu, především ty země, které vyjádřily své preference v oblasti politického procesu v Iráku, což může být součástí konstruktivního angažmá a konec konců během celé své historie Irák eh, velmi intenzivně komunikoval se zeměmi svého regionu. Na druhou stranu se ale domnívám, že to má určité hranice. Na jednu stranu se zdá, že sousední státy mají obrovský dopad na to, jak vypadá situace v Iráku a na druhou stranu OSN neustále na ně apeluje, aby se snažili tuto situaci zlepšit, aby došlo k posílení boje proti násilí a podpory a hospodářské spolupráce. Teď, co se týče křesťanů, tak ano, komunikujeme o tom se všemi, včetně prezidenta Talabányho. My jsme se postavili za to, aby v Ninově došlo k další komunikaci a zdá se, že i ostatní na to mají podobný názor, že je prostě potřeba najít nějaký způsob, jak se křesťané plně zapojí do irácké společnosti, protože to je zvláště v zemi, která až do nedávné historie Eh, byla zemí, kde jednotlivé kultury spolu slušně spolužily a je to určitě záležitost, která leží na srdci nejenom křesťanům. Děkuji, pan Gomez, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkoval panu Melkertovi i jeho, poděkovala jeho Melkertovi i panu Melkertovi i jeho předchůdci, který intenzivně v Iráku pracoval. Mám otázku. Máte už vlastní prostory a jste schopni se pohybovat po této oblasti, protože když jsem tam byla naposledy v roce 2008, tak tomu tak ještě nebylo. Pochopitelně, mít vlastní prostory, to je klíčové. Požádám vás také o komentář jestli projekty v oblasti posilování právního státu a budování institucí především na ministerstvu vnitra fungují, protože ministerstvo vnitra bylo v této oblasti problematické. Také se ptám na komunikaci s nevládními organizacemi, včetně těch z Evropské unie. Komerční aspekty. Francouzský ministr obchodu nedávno přijel do Iráku jak tedy vypadá situace s ropou a s plynem. Děkuji. Pan je na jednu minutu. Děkuji. Mám pár otázek. První se týká křesťanů a jejich persekuce. Je to jediná náboženská skupina, která je v Iráku persekvována, anebo je jich více? Objevuje se znova sektářské násilí a proč propuklo teď a ne v minulosti? To je první otázka. Druhá otázka se týká rekonstrukce Iráku a mezinárodní pomoci. Řada z nás není spokojena s tím, jak se dostává humanitární pomoc do Afganistánu a zajímalo by mne, jestli podobné korupční skandály existují i v Iráku. A poslední otázka se týká deeskalace násilí v Iráku. Vyplývá to z lepšího školení irácké policie, anebo zatím stojí jiné faktory? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Landsbergis na jednu minutu. Eh, eh, Děkuji. Pane zvláštní zástupce, táži se na OSN. Evropský parlament přijal prohlášení k Ashrafu a apeloval na OSN, aby tisíce občanů v této oblasti chránili. Tito Utečenci sice nemají statut chráněných osob, ale přesto je potřeba je chránit proti psychologickému nátlaku a opravdu teroru, kterému a, jsou vystavováni. A nejedná se jenom o ty tlampače, oni jsou opravdu zabíjeni a zraňováni. Američané se stáhli, Irán, jakmile se objeví pro jejich revoluční gardy nějaká nová duše, kterou mohou získat na svou stranu, tak se o to postají, postarají. Jakým způsobem chce Organizace spojených národů zabránit tomu, aby proběhla další srebrenice? Což by znamenalo velikou ztrátu tváře pro OSN. Pakliže by eh, tato licoměrnost dosla k, k krve prolití, tak by to byl veliký problém. Pan Backurt nyní na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pan Melkert a vážení kolegové v tomto výboru, chci položit dvě otázky. Bylo mnoho řečeno o situaci křesťanů. Bylo řečeno také, že volby proběhly dobře a že demokracie tím chrání také menšiny. Jedná se nejenom o křesťany, ale i o jiné menšiny, které hledají také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 v Iráku. Jak to teď vypadá s tou novou vládou? Jak to bude realizovat? Osm měsíců se vláda vytvářela a určitě se o tom také jednalo. Co je třeba udělat tedy v tomto smyslu? A moje druhá otázka se týká bezpečnosti, politiky azy, udělování azylu také v Evropě. Určitě bylo řečeno, že tato politika je nyní bezpečnější, ale není to tak jisté. Jak vypadá momentální situace? Děkuji. Pan Povodní Boskot, pan Milan Kargos, dvě minuty, eh, jednu minutu, promiňte. Děkuji, eh, pane Melkarte, za to, že jste se dostavil k nám do parlamentu. Přejeme vám také hodně úspěchu při vašem poslání v Iráku. Konkrétně z mé strany chci zmínit jednu záležitost, kterou zmínili i moji kolegové. Jedná se o ty utečenecké tábory. Pane Melkrte, v současné době tam jsou ty největší potíže, že nedocházejí zásilky léků a jiného zdravotnického materiálu do těchto táborů, nemocní rakovinou nejsou ošetřovány, existuje tady psychologický teror za pomoci těch tlampačů. To všechno tedy neodpovídá humanitárním úkolům, které si vytkla a k nímž se i zavázala irácká vláda, když převzala zodpovědnost. Pane Melkerte, co se dá očekávat v nejbližších dnech? Může tedy dojít k útokům, které byly mnohem horší, když bylo 11 mrtvých, 630 rukojmých a velký počet zraněných. Jestliže k tomu dojde, tak bude eh, se jednat v tomto případě o masakr. Pane Melkarte, chci vás vyzvat, abyste vytvořil stálý tým, který bude přímo na místě chránit utečenecké tábory, aby tedy pod ochranou spojeneckých sil byly tyto tábory chráněny. Jinak dojde opravdu k velkým masakrům. Děkuji, pan Majer, minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane Melkerte, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Teď mě také můžete vidět, když už nejsem schován za kamerou. Děkuji vám o tom, že jste nás informoval o úloze OSN v těchto citlivých okamžicích v průběhu osmi měsíců, kdy trvalo sestavování vlády. Konečně tedy na začátku prosince tuto vládu máme. Moje otázka, je to určitý druh libanonského podstupu, když se říká etnické a geografické vlády. Je to to správné? Je to správný postup? Že bychom také hovořili o náboženské příslušnosti? Pak je tady zpráva Červeného kříže které je řečeno, že se i nadále nachází civilní obyvatelstvo ve velmi těžké situaci. Jak to vidíte? Mě překvapilo, že bylo řečeno, bez ohledu na dohodu se zahraničními ozbrojenými silami, se přece jenom teď počítá s jejich odchodem. Jak to vidíte vy? Děkuji. Máte deset minut, pane Melkerte, na odpovědi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak začnu od konce. Nemohu se vyjádřit k prohlášení pana premiéra Al-Malikého. Malikyho, to je jaksi jeho odpovědnost. Co se humanitární situace obecně týče, myslím si, že je potřeba odlišovat mezi různými částmi této země. Panují totiž veliké rozdíly mezi, řekněme, severní části Iráku a Kurdistánem a jinými částmi Iráku, které jsou víceméně bezpečné, byť se tam občas objeví nějaký incident, zatímco v jiných částech země, především v Makubě, Bagdádu probíhají takovéto incidenty v podstatě každý den. Situace se zlepšuje, je ale potřeba, aby se zlepšila ještě více. Obecně se nedá říci, že v Iráku je všude nebezpečno, ale v každém případě existují v Iráku místa, kde je situace nebezpečná a kde se dá těžko, těžko určit, jestli utečenci se mohou vrátit do svých původních domovů. Je to tady potřeba řešit individuálně, případ od případu. A co se Iráku týče, tak se to týká nikoli jenom utečenců, ale také vnitřně vysídlených osob, které stále představují veliký problém. Na srovnání iráckého politického vývoje s Libanonem bych si dal trochu pozor. Já chápu vaši otázku, ale mám pocit, že v Iráku je politický vývoj opravdu specifický a je potřeba jej jako specifický pojímat a hodnotit. Je potřeba říci, že ústava je stále ještě v plenkách, není zcela jasné, jestli a jak to bude vypadat s vytvářením vlády prostě a s tím, co ta vytvořená vláda bude dělat. To se ještě uvidí. Chci poděkovat panu místopředsedovi Vidalo Kvadrasovi za jeho neutuchající angažmá a snahu řešit tyto důležité otázky. Vězte prosím, že veškeré žádosti z vaší strany i ze strany vašich kolegů jsou vždy řešeny s plnou vážností, protože to považujeme také za jeden ze zdrojů naší monitorovací práce, kterou se snažíme provádět ze, podle, své nejlep, podle svých nejlepších znalostí. Co se týče UNAMI, tedy asistenční mise OSN v Iráku na základě naší mise, tak tam jsou omezené možnosti, protože oni v podstatě se musí řídit hlavními nástroji v oblasti lidských práv, tam žádné kompromisy neexistují, takže spolupracujeme s vysokým komisařem pro lidská práva, který se může více zabývat otázkou porušování lidských práv. Navíc také neustále diskutujeme s iráckou vládou a iráckým parlamentem. Chci říci, že to není jenom otázka mezinárodního zájmu, že i v samotném Iráku se tato otázka řeší. Nepřekvapilo by mne, kdyby v nové vládní konstelaci, která pravděpodobně bude založena na širší platformě než v minulosti a dá se předpokládat, že irácký parlament bude vystupovat asertivněji. Následně tedy můžeme očekávat, že k tomuto proběhne diskuse i v Iráku. My bychom měli především, jak se zvenčí, respektovat irácké instituce a dát jim šanci, aby se s tímto problémem vypořádali, ale zase na druhou stranu my všichni jsme vázáni univerzalitou, univerzálností lidských práv a následně tedy je potřeba, abychom na situaci na místě dohlíželi. To nám umožní komunikovat velmi konkrétně s iráckými orgány a sdílet jim, co my vidíme a co si myslíme, že je potřeba řešit. Na druhou stranu ale irácká vláda je odpovědná za svá řešení. Je potřeba, tato řešení respektovat, pakliže ovšem odpovídají obecným zásadám dodržování lidských práv a pakliže jsou v, sou, v souladu se s hlavními humanitárními základami, eh, zásadami. Pardon. Nevím přesně, jaké má, zá, jaké má záměry nová irácká vláda v oblasti ochrany menšin. Pouze řeknu, že všichni vysocí představitelé odsuzovali ten strašný útok na křesťanský kostel, ke kterému došlo v říjnu. A obecně mám pocit, že všichni prohlašují, že budoucí Irák by měl vycházet z respektování práv všech bez ohledu na jejich vyznání. Nicméně pravda je, že za poslední roky v Iráku došlo k mnohému, co podněcovalo ty osoby, které by spíše chtěly prosazovat sektářské zájmy. Je to trochu v nesouladu s historií této země z dlouhodobějšího pohledu, protože já se neustále setkávám s lidmi, kteří říkají, že v minulosti náboženská příslušnost byla každému lhostejná nebo oni vůbec nevěděli, zatímco teď často lidé jsou vlastně definováni na základě jejich náboženského vyznání. A právě proto si myslím, že je potřeba, aby mezinárodní společenství pomohlo Iráku překonat tento problém. Nevím přesně, jak to vypadá z prostory Evropské unie, ale obecně se dá říci, že ti, kteří fungují v tzv. mezinárodní zóně, stále ještě potřebují poměrně intenzivní ochranu. Doufáme, že ta ochrana se bude moci časem snižovat. Velmi vítám angažma Evropské unie v programu JustLex a doufám, že tomu tak bude i do budoucnosti, protože podpora právního státu v Iráku je zajistě jedním z hlavních předpokladů úspěšné budoucnosti tohoto státu. Nyní k obchodu. Pochopitelně do značné míry se jedná o ropné investice, které mají podporovat další produkci. Kromě toho jsme také zaznamenali určité investice do realit a do turistické infrastruktury, ale musím říci, že stále irácká ekonomika není dostatečně diverzifikována, což je i téma, které často zmiňujeme v rozhovorech se s vládou. Teď mezinárodní pomoc v Iránu a v Afganistánu to jsou dvě úplně jiné věci. Za prvé, úroveň humanitární mezinárodní pomoci především když se podíváme na příspěvky ze Spojených států a z jiných zemí, je daleko vyšší než v Afghánistánu. V tuto chvíli a jednáme o fondech pro rekonstrukci, které představovaly 1,3 miliardy dolarů. Dochází k určitému šetření, protože když se podíváme na index transparentnosti, tak je na tom Irák velice špatně, je tedy možné, že došlo k určité korupci. A zase posilování právního státu by určitě této situaci pomohlo. A nakonec, pane předsedo, mohli k deeskalaci násilí a roli bezpečnostních složek Iráku ve snižování násilí. Obecně došlo k posílení kapacit iráckých bezpečnostních sil, ale když říkám obecně, tak z toho vyplývá, že existují rozdíly podle toho, o jaké složky se jedná, ale i podle toho, kde tyto složky působí. Stále zde ještě existují veliké rezervy, je potřeba dále podporovat školení policistů. Rád bych ocenil účast řady členských států které, eh, v těchto programech, to, že poskytují takovouto podporu, která přispěje ke stabilizaci situace, normalizaci této země, tak aby v této zemi mohli občané žít svobodně, mohli tam investoři svobodně investovat, aby to byla země, která se bude zabývat hospodářským růstem. Zatím jsme se, jak se do této fáze ještě nedostali, je tam příliš, panuje tam příliš vysoká nejistota, ale zase existují důvody pro opatrnou opatrný optimismus. Stále bude ale ještě potřeba, aby mezinárodní síly se účastnily řešení této situace, aby ten optimismus mohl být podložen. Děkuji, pane Melkerte. Bylo to velice příjemné a užitečné setkání. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Určitě budeme tyto kontakty i nadále rozvíjet a určitě se zase brzy uvidíme. Cari oggi continuiamo il dibattito sui... Milí kolegové, nyní budeme pokračovat v naší rozpravě o nejnovějších událostech na závadní Sahaře. Dnes jsme hovořili s zástupcem organizace Polisario a teď máme radost, že můžeme mezi námi přivítat ministra zahraničních věcí, který byl tak laskav a vyhověl naší žádosti diskutovat o těchto záležitostech. Víte, pane ministře, že Evropský parlament minulý týden přijal rozhodnutí, které se týkalo situace na západní Sahaře. A já vím, že toto téma Eh, narazilo také na určitou kritiku ve vaší zemi, ale chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že toto usnesení není názorem jedné jediné národní delegace, ale eh, vyplynulo z vyjednávání mezi různými skupinami navzájem a mezi různými členskými státy. Mám také ten citlivý úkol, abych nás všechny tady zastupoval. Dělal jsem to soukromně, nyní to dělám ale i veřejně. A chtěl bych vám říci, že velice lituji, že se eh, lidé v podstatě ztrácejí v těch konfliktech, o kterých dneska chceme diskutovat. Pane ministře, chtěl bych vyjádřit také soustrast eh, rodinám, které byli obětí konfliktů s marockými vojáky. Bohužel nemáme mnoho času. A pokud můžete, prosil bych vás, abyste dodržel 10 minut, aby mohli kolegové položit otázky. Budeme vám pozorně naslouchat, pane ministře. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Vážení členové Evropského parlamentu, je pro mě obrovskou radostí a ctí, že mohu být dnes mezi vámi. Při této rozpravě a chtěl bych poděkovat předsedovi výboru AFET za pozvání které jsem dostal. Jedná se zde o rozpravu, o diskuzi, o odpovědi na otázky a také chtěl bych hovořit o analýzách na téma západní Sahara. Budu se snažit dodržet těch deset minut. V jedné minutě bych chtěl říci toto. Snažili jsme se posílit roli EU hned poté, kdy e, začala naše nezávislost, jsme zahájili ten projekt. Všechny politické síly Maroka se toho účastnili a tato angažovanost je nezvratná. Jsme toho názoru, jestliže sdílíme modely a hodnoty EU, tím je to pro Maroko lepší. Tato angažovanost vedla samozřejmě také k tomu, že jsme obdrželi statut eh, z instituce, která se angažuje v této záležitosti. I v politice sousedství existuje celá řada plánů. Pro nás je ovšem nejdůležitější eh, tato angažovanost vůči EU. Politika sousedství eh, nepředstavuje žádné vněšování, ale zcela naopak je to v podstatě podnět pro rozvoj politického života u nás Představuje to pokroku předu. Tento statut byl uvítán ze strany Maroka a tady se jedná samozřejmě také o konvergenci eh, v politické oblasti, kterou jsme také prokázali. Podíleli jsme se na mírových misích, které organizovala EU. Účastnili jsme se také operací v Bosně a Hercegovině například a Vytvořili jsme podvýbor společně s EU a máme smíšenou účast která se týká nejenom vládních organizací, které by se na něm podílely. Existuje tady celá řada příkladů, které bych mohl uvést. Maroko se vyvíjí, formuje e, své silné vazby s EU. Samozřejmě bohužel máme i nadále problémy v našem regionu Magreb. Tady jsou určité hranice, které zůstávají uzavřeny směrem k Alžírsku, nevíme proč. A samozřejmě existují i problémy strategického zaměření, které se týkají Evropy. Sahel máme také problémy. Máme problémy v Mauretánii, Nigeru, Mali, Gambie, Gvineji, Bissau. Všechny tyto vývoje musíme pohlíženo strategicky považovat za důležité. Přejdeme tedy k západní Sahaře. Dovolil jsem si předložit vám dokumenty na toto téma. Tam jsou zmiňovány historické odkazy a objevují se tam otázky, které se opakují. Nechci to probírat do detailů, jenom chci říci, že jsme měli koloniální minulost. V Tangeru máme, nebo jsme měli 12 koloniálních mocností. V rámci znovu získané suverenity jsme samozřejmě podnikli určité kroky a oblast Sahary. Týká se to mimochodem nejenom západní Sahary, tam byly i další oblasti, které původně obsazovalo Španělsko. To byly ty oblasti, které jsme převzali, protože jsme byli jediní, kteří měli legitimní právo Bylo to v roce 68, dále 69, potom eh, z roku 75 můžeme zmínit eh, smlouvu s Madridem. Tehdy se jasně požadovalo, eh, aby Španělsko se účastnilo jednání o západní Sahaře a byla na toto téma vydána rezoluce. Španělsko zvolilo dvoufázový přístup CDF z let těch 69, 68, 69, pak došlo k určitým změnám a pak chci zmínit ještě eh, petici, která se týkala vztahu Maroka k západní Sahaře. Polisario během koloniální doby Na základě libyské iniciativy byla tato organizace založena. Polisario není jediným legitimním zástupcem eh, národů západní Sahary. V žádném dokumentu OSN to není uvedeno. Není tady také ani žádný právní základ Není tady také žádné demokratické rozhodnutí, které by dávalo Polisáriu tuto pravomoc. Politicky nahlíženo jsou občané považovány za eh, vlastně předchůdce Marokánců. Polisario není žádnou osvobozovací organizací. Polisario je aktér a my doufáme, že tady společně s Polisáriem najdeme konečné e, politické východisko a řešení. Maroko chtělo v roce 2004 e, eh, splnit žádost mezinárodního společenství OSN. Bylo toho názoru, že je nutno položit na stůl konkrétní iniciativu. Maroko to učinilo my jsme na základě jednoduché iniciativy tento krok učinili, což odpovídalo mezinárodnímu právu. Jednalo se o kompromis a na základě reálné reálné situace jsme chtěli dospět k žádoucímu politickému řešení. Bylo to také na stole Rady bezpečnosti a Rada bezpečnosti se vyjádřila v tom smyslu, že se jedná o skutečně důvěryhodné jednání a potvrdila tak legitimitu této iniciativy, která vlastně od samého počátku byla spochybňována. Alžírský ministr řekl, že to bylo už od počátku mrtvé. Polisario tuto iniciativu odmítlo. Tím, že bylo řečeno, že na základě marocké suverenity eh, bylo toto úsilí vyvinuto. Toto je podle mého názoru nesprávný názor, neboť naše iniciativa odpovídá tomu, co si přála Rada bezpečnosti a od té doby, kdy tato iniciativa byla předložena a od té doby, kdy se dále rozvíjela a mezinárodně byla podpořena, Existuje tady samozřejmě také podrobný plán strategie, která byla přijata. Tato strategie je úplně jasná, opírá se uh, od roku 2007 na tři akce. Za prvé, je to výzva provádět akce a realizovat programy to se týkalo ohrožení lidských práv. Za druhé, vykořišťování přírodních zdrojů západní Sahary a za třetí bylo řečeno, že západní Sahara je nespravedlivě okupována. Od tohoto data došlo ke specifickým akcím Došlo k propagandě, která byla podpořena. A samozřejmě někteří této propagandě naslouchali. Co se stalo? My, eh, maručané, můžeme být hrdí na to, co jsme dosáhli, že jsme umožnili vznik situace, kdy je svoboda jsme hrdi na to, že místo, abychom ty tábory uzavřeli, tak je podporujeme. Polisario řekl, že tábory byly zavřeny, že tam chybí potraviny, léky, 600 až tisíc aut eh, opustilo tento tábor. Ne, tábor vůbec nebyl zablokován. Já se později zmíním o tom, co tady bylo řečeno ze strany Polisária a Alžírska. Ty tábory byly míru milovným způsobem uzavřeny a já si myslím, že by Evropa postupovala stejně míru milovně. Eh, pokud byli mrtví, byli to jenom eh, příslušníci ozbrojených sil, nikdo z civilního obyvatelstva. Tady v parlamentu se hovořilo o etnických čistkách a o genocidě, o násilí. Násilí přišlo z jiného směru. Byly tady molotovové koktejly, měli jsme co dočinění s vrahy a kriminálníky. Dnes se zapomíná na to, co bylo řečeno a uděláno. A Spíše se hovoří o e, událostech po té hlavní události. Pane předsedo, vy jste mi ale řekl, že lhůta mi vyměřená už uplynula. Jsem samozřejmě k dispozici pro vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Máme 20 přihlášek do diskuze na velmi krátkou dobu. Musím tedy omezit eh, řečníky na minutu. Pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také uvítat tu skutečnost, že je mezi námi minister zahraničních věcí a chtěl bych říci, že rezoluce byla nespravedlivě a pře- označena za nespravedlivou a překotnou, ale my jsme toho názoru, že vy jste vlastně překotně zrušili ten tábor. Chci vám položit jednu otázku. V interview 28. jste řekl, tady sedím, ano, abyste mě viděl, že tam nebyli mučeni žádní nevinní lidé. To dobře německy řečeno znamená, že všichni, kteří byli mučeni, byli viníci. A dále, pane ministře, ten zodpovědný eh, pracovník byl vykázán. Vy jste řekl, eh, že za pět dnů bylo přijato nebo zajato Eh, lidi, byli zajati lidi, kteří byli nuceni pít vlastní moč. Co tomu říkáte? Co eh, tedy vidíte na pozadí dohody o asociaci? Když se vám nelíbí, co mohli domináři a zpravodové ukázat a jestliže navštěvujete suverénní parlament, my činíme naše rozhodnutí demokratickou cestou. To si prosím vás pamatujte a respektujte to, že to, eh, co se týká lidských práv a eh, svobody tisku, to jsou hodnoty, které patří také k dohodě o přidružení. A mohu vám říci, jakožto zástupce evropských občanů, můžeme, chceme a smíme eh, toto posuzovat tak, jak jsem řekl, a nechceme přijmout to, co jste řekl vy. Paní Gomeš, jedna minuta. Pane ministře, jsme toho názoru, že Maroko se musí zodpovídat za ty lidi, kteří byli usmrceni, kteří zmizeli nebo byli zraněni při těch brutálních útocích na tábor. Tajné služby říkají, že počet mrtvých je 500 až 600. Chtěla bych vás poprosit, aby poslanci a tisk měli přístup do Al-Ajonu. Mohu vám říci, že bych osobně jela v příštích dnech do Al-Ajonu, abych se tam přesvědčila na vlastní oči, co se tam stalo. Chtěla bych říci, že vy jednáte s polisáriem v OSN. A proč se tady pokoušíte delegitimotovat tady eh, zástupce polisária? Mnohokrát děkuji. Moje politická skupina podepsala také to usnesení parlamentu. Možná, že nesouhlasím se vším, co je v tomto usnesení, ale je to oficiální text suverénní instituce. A samozřejmě máte právo vyjádřit svůj vlastní názor ale já si myslím, že legitimita tohoto textu nemůže být spochybňována. A nyní tedy k tématu. Kladu si některé otázky. Bylo tady řečeno, že ten tábor byl vybudován eh, v Al-Ajunu a že lidé, kteří se tam nacházeli, měli sociální a ekonomické důvody, nechtěli pracovat ale jim bylo slíbeno, že budou moci pracovat. A současně nám říkáte, a já to nechci spochybnit, že region Al-Ayunu se skutečně dobře ekonomicky vyvíjí. Můžete nám to vysvětlit? Oui, Monsieur le Ministre, euh, très brièvement. D'abord, j'étais choqué de l'entendre dire que... Jenom velice stručně, pane ministře, já jsem byl šokován, když jsem slyšel, že říkáte, že za Maročany tam neprobíhá žádné násilí a co se stalo těm deseti zmizelým lidem. A za druhé uvědomujete si skutečnost, že usnesení Evropského parlamentu není rezolucí jenom strany EPPP, ale získalo si podporu všech politických skupin v tomto parlamentu. A za třetí, pokud chcete dodržovat um, ustanovení mezinárodního práva, proč neakceptujete myšlenku referenda pro západní Saharu a dále, pokud eh, nemáte co skrývat, proč eh, bráníte novinářům, aby pracovali? A za páté, pokud chcete jednat odpovědně, proč eh, využíváte přírodní zdroje území, které vám nepatří, konkrétně západní Sahary? Děkuji. Pan Mér, jedna minuta. Děkuji. Pane ministře, vy jste okupující silou eh, území západní Sahary bez nesamozprávného území západní Sahary a rozhodli jste se, že nechcete v tomto území žádné svědky a proto bráníte volnému pohybu zástupců nevládních organizací, poslanců, mezinárodních pozorovatelů, akreditovaných novinářů. Bráníte jim, aby se stali svědky trestných činů, které vaše vláda na území západní Sahary každodenně provádí a proto na vás apeluji, abyste dodržovali mezinárodní právo a respektovali nejnovější mandát OSN, tedy eh, na základě eh, dohody s Jimem Bakerem a usnesení Rady bezpečnosti OSN. Nezbytné je také, abyste propustili všechny politické vězně, eh, které nelegálně držíte. Ehm, a jakožto okupační síla je důležité, abyste tedy dodržovali mezinárodní Eh, dohody Milmon. Eh, eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji za to, že jste zvýraznili, že se usnesení těší podpoře všech politických uskupení. Mám několik otázek. Zástupce hrutí Polisario se také ptal, proč nebylo možné tábor zrušit mírovou cestou, protože co se tam tedy stalo v tom táboře? probíhaly diskuse v New Yorku. A pokud jde o budoucnost, tak eh, jak vidíte perspektivu pro nové neformální eh, diskuse v New Yorku, jaké mají perspektivy? Děkuji, říká předseda pan Parniu. Pane předsedo, pane ministře, Děkuji mnohokrát za návštěvu této velice důležité chvíli. Bylo by bývalo dobré, kdyby přijel také alžírský ministr zahraničí, ale předpokládám, že on nechal své poselství tady. Eh, chci se zeptat na jednu věc. Zmínil jste, že kompromis, který jste nabídli v roce 2004, eh, byl vzat v úvahu Spojenými národy. A v poslední době vyslanec pana Kristofa Rose, zvláštního vyslance, hodnotil situaci Maroka a vnímal ji jako vážnou a důvěryhodnou. Můžete třeba říci více o vyjednávání, které s OSN probíhají a snaží se dosáhnout pokroku v otázce autonomie. A za druhé, a to už je na závěr, proč dochází k těmto událostem právě nyní, když se obnovují rozhovory. Můžete nám k tomu dodat informace. Děkuji. Pan Weigl, jedna minuta. Pane předsedo, vše excelence, my jsme e, zaznamenali dvě odlišné výpovědi o západní Sahaře. Já se nepokusím tady interpretovat, protože e, diplomaté to formulují vlastním jazykem. Já myslím, že vaše ministerstvo tak učinilo také a myslím, že jste nereagoval e, správným způsobem a nehledali jste rozdíly mezi těmi, kdo podepsali Moje otázka tedy zní, proč se myslíte, eh, kdy, když jste, že jste demokratickou zemi, když ignorujete rezoluci OSN. A za druhé, OSN chce být aktivnější ve své úloze. Eh, souhlasil byste se jmenováním zvláštního vyslance nebo zástupce pro západní Saharu? Děkuji. Lezink, jedna minuta. Konkrétně. Děkuji. Chci zmínit dvě konkrétní otázky. Náš španělský kolega, také člen tohoto výboru, začátkem listopadu chtěl společně s novináři navštívit al ayun aby si sám udělal obrázek o situaci. Vstup do západní Sahary mu byl ovšem eh, odmítnut marockou policií stejně tak jako členům spolkového sněmu, kteří byli, eh, s kterými bylo bez respektu zascházeno, Já jsem toho názoru, že se snažíte zabránit přítomnosti zahraničních svědků a proto se vás chci zeptat, z jakého důvodu zvolení zástupci Evropského parlamentu, jako byl pan Majer, nebyli vpuštěni do západní Sahary. Prosím, odpovězte na tuto otázku jasně. Moje skupina vidí také zásadní problémy pro napětou situaci v čerpání přírodních zdrojů západní Sahary. Již 200 let Maroko blokuje eh, realizaci referenda. Teď se ptám, jaké budou další kroky Maroka, aby v nejbližší době toto eh, referendum uspořádalo. Děkuji. Další řečník dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, děkuji za to, že jste dneska přišel. Byla jsem velice přes, eh, překvapena mnozí jsou překvapeni, že vlastně toto usnesení bylo přesunuto na prosinec. Neměli jsme tady žádný přístup k důvěrným informacím. Tento parlament je suverénní, ale musíme také mít možnost diskutovat. To jsem chtěla říci na úvod. A jak bylo řečeno, ve Francii jsme to viděli, tam se jednalo také o usnesení týkající se Romů. Neboť Francie jak bylo řečeno, neporušovala lidská práva Romů a proto je třeba dát tady pozor na to, jak se bude rozhodovat o tomto usnesení a hlasovat. Dvě otázky. Plán autonomie, který navrhuje Maroko, odpovídá to nárokům na sebeurčení států a lidů ve západní Sahary a teď pokud jde o ekonomické míru milovné protesty, proč se to vyvinulo v násilí? vůči marockým policistům. Je tam nějaké spojení mezi násilnými činy a těmi válečnými prohlášeními Polisária. Pane ministře, máte 10 minut, prosím. Já si ještě nechám. Děkuji, pane předsedo, vážení páni, vážené dámy. Děkuji za vaše komentáře a připomínky chtěl bych konstatovat následující. Slova tady byla vyslovena a neodpovídá to mezinárodní legalitě. Já jsem slyšel například slovo okupace. Já požaduji, aby toto slovo nebylo v rezoluci. Od roku 1980 vyzývám všechny, aby se to prověřilo. Dále vyzývám všechny, aby se zabývali poradním eh, výborem Spojených národů. Eh, nepoužívejte tato slova tak lehkomyslně, jinak budete jenom podporovat propagandu proti nám. Říkáte, že rezoluce OSN neodpovídá mezinárodnímu právu. Říkáte také, že Rada bezpečnosti chce prosadit eh, referendum. Referendum ale už od roku 2004 je uvedeno v té rezoluci. Rada bezpečnosti vyzývá stranu a také sousední země ke spolupráci a k tomu patří i Alžírsko, tedy Maroko a Alžírsko. Těch se to týká. Tady se jedná vlastně o to, abychom našli politické řešení přijatelné pro obě strany. Pokud je o snahy Maroka už od roku 2006, to je v rezoluci, měli bychom se domluvit na kompromisu a postupovat realisticky, aby bylo dosaženo sebeurčení. To bylo řečeno. Sebeurčení a referendum, to se nesmí zaměňovat. Referendum to je určitý mechanismus. Vidím, že se mnozí usmívají, ale od roku 2008 tam to slovo nemáme v té rezoluci OSN. Od roku 89 do roku 2000 to bylo používáno, ale pak už ne. A musím říci, že referendum nepředstavuje žádné zázračné řešení. Je to mechanismus, který se často používá, byla uspořádána tři referenda pro 64 případů v OSN. Kdo říká, že jenom referendum vede k řešení? Nesmíme to vidět takto omezeně. Pokud jde o mezinárodní společenství, pokud jde o Radu bezpečnosti, Prosím vás, nepoužívejte slovo referendum. Tady to neodpovídá mezinárodní legalitě. Hovoříte také o vykořišťování přírodních zdrojů. Pokud to správně slyším, tak tomu vůbec nerozumím. Sahara je velice chudá oblast. Zdroje, které by umožnily provádět vykořišťování těchto zdrojů, takové tam nejsou. Není tam žádné vykořišťování, dámy a pánové. Je tam fosfát. To představuje jedno procento vlastně. A to se vlastně používá pro sociální účely. Tak teď pokud jde o rybolov, tam je celá řada investic, které vedly k tomu, že se vůbec rybolov mohl rozvinout. Tyto zdroje ale vůbec nejsou vykořišťovány. Pokud bychom rybolov zastavili, byl by to vlastně trest pro obyvatelstvo. Přejete si něco takového? Je třeba provádět konzultace a zeptat se, zda jsou tyto zdroje Eh, zdroje pro využívání, zda je můžeme využívat. Pokud je o energie, tak to je jedna věc. A teď pokud je o ten počet mrtvých, paní Gomez řekla, že jich může být 800 až 600. Pokud celý svět i Mezinárodní konfederace pro lidská práva, které tam jsou, která je tam také zastoupená, o tom nehovoří, nezohledňuje to. Jednou bylo řečeno, že nebyl žádný mrtvý při tom zavření nebo zrušení toho tábora a teď hovoříte o pěti z těch mrtvých. Požadovali jsme jména od polisária. Řekli mi jenom dvě jména. Dvě. A tyto osoby dosud žijí. Dvě jména opakuji. A tyto dvě osoby žijí. A tyto dvě osoby také ohlásily, že žijí. To je všechno přehnané, to, co bylo řečeno. To, že tábor nebyl zásobován eh, potravinami, že tam docházelo k ponižování, to není pravda. Tábor byl otevřený a byl veden dialog. To bylo ještě před tím uzavřením toho tábora. Dále se hovořilo o humanitární tragédii, srovnávalo se to s osvětimí, to řekla organizace Polisárie. Pokud jde o osvětím, tak to přece nemůžeme srovnávat. Hovořilo se o zavraždění 20 tisíc lidí ale tam nebyl žádný mrtvý mezi civilním obyvatelstvem. To byste měli zohlednit. Osm mrtvých, sedmileté dítě mezi nimi. Já jsem už řekl, že žádných osm mrtvých tam nebylo. To, nás, to nám vlastně eh, bylo předhazováno, že my používáme eh, metod Augusta Pinocheta, Kdyby byli mrtví, tak mi je prosím vás jmenujte. Tato manipulace, tu musím odmítnout. A etnické čistky, svévolné zatčení, mučení. Dneska se zapomíná na zrušení toho tábora a teď najednou se hovoří o zatýkání. Ještě před eh, rozpuštěním toho tábora jsme byli obvinováni. Mnozí z vás viděli filmy, že tam byly bezpečnostní eh, složky Maroka, používali se molotovovy koktejly, nože a bomby. To je realita. A pak samozřejmě hledáme také svědky. Vidíte tenhle obrázek? Děti z Gázy. A v Madridu je plačící žena, když vidí tento obrázek. Další dokument. Hledají se mrtví, ale ti nejsou, ti neexistují. A pak se použije například tato fotka. To je případ z Casablanky z roku 2005. To nemá se západní Zaharou nic společného. A teď se káži, táži, není to tedy manipulace? A mnohé i nevládní organizace přejali toto tvrzení. Když Polisario zavraždilo několik španělských rybářů, tak se tady pak hovořilo o pětistech mrtvých. Co se podniklo proti těmto činům? Vůbec nic. Jestliže někteří z vás vycházejí z toho, že západní Sahara je už nezávislým státem a že Polisario je legitimní organizace, tak k tomu nemám co říci. Ještě jednu minutu, prosím. Chtěl bych vám říci, že usnesení, které jste přijali, akceptujte prosím, že to můžeme okomentovat. Je to politický dialog, který tady vedeme. V tomto usnesení nebyly zohledněny některé reality, ty byly zamlčeny. Vím, že si to někteří nepřáli, že někteří byli proti. Amnesty International, Mezinárodní federace. Ale nebylo řečeno, že naše nevládní organizace se tam podílejí. A ty jsou důležité. Tady se jedná o důvěryhodné nevládní organizace a vy je pak ignorujete. Vy e, tady citujete i novináře, kteří byli přímo na místě a neříkáte nic. O sa- obyvatelích Sahary, protože tady se jednalo o lidská práva při zavření toho tábora. Tady jsme slyšeli něco o martýriu A lidská práva? To není pro vás důležité? Zamýšlel se nad tím někdo v souvislosti s touto situací? Znáte nějakého uprchlíka na světě? Nebo nějaký uprchlický tábor, kde by nebyl přístup Nemůžeme zjistit, kdo tam je. Nemůžeme se zeptat, proč tady jste. Ne, to není možné. A v rámci tohoto usnesení se jednoduše o těchto tématech nehovoří. Nikdo o nich nechce nic slyšet. Působí rušivě. Ale to je nenormální situace. Kdo má pravdu? Alžířané nebo Polisario? Proč není možnost identifikovat tyto osoby? A pořád se jenom opakuje referendum, referendum, referendum. A když se někdo začne dotazovat, tak mu nikdo neodpoví. Hovoří se tady také potom o dvouměsíčním vězení. A my jsme stavěni na pranýř. Toto usnesení bylo překotné, ale je to vaše usnesení, prosím, i když je nespravedlivé a nevyvážené vzhledem k tomu, co jsem teď uvedl. Děkuji bohužel nemohu dát slovo všem kolegům, kteří se o slovo hlásí, protože jsme opravdu ve velkém skluzu. Eh, proto dám slovo ještě třem kolegům, pokusím se o vyváženost. Pan Janeš, Janeš jedna minuta, děkuji. Pan Jes? Je to téměř nemožné během jediné minuty pojednat tak složité téma Jednak děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel, děkuji za podrobná prohlášení. Ale jedna věc, kterou nesouhlasím, dekonola, dekolonizace neskončila. Měla být provedena podle eh, prava OSN. A tento proces i nadále pokračuje. Eh, a měl by pokračovat. A pak se ukazuje eh, postoj mezinárodního společenství eh, k dialogu mezi těmito stranami, který už probíhá 35 let. A vy jste akceptoval myšlenku eh, referenda během té doby a teď se zdá, že jste změnil názor. a referendum by mohlo určit, zda půjde o plnou autonomii, nezávislost a tak dále. Bohužel, pane předsedo, je velice obtížné pro tyto otázky tak v krátkém čase formulovat. Myslím si, že usnesení Evropského parlamentu není proti marocké. Možná někteří poslanci eh, jsou nepřátelsky naladění k Maroku, ale obecně eh, toto naladění tak nepřátelské není v tomto parlamentu. A musíte si uvědomit, že je tady komunikační problém. Snažíte se třeba tu absenci komunikace zaplnit svojí dnešní návštěvou, ale děkuji, pan Kosolides, jedna minuta. Mohu dokončit větu? Španělsko není, eh, není správní mocnost v tomto smyslu. Děkuji za přítomnost ministra a chci zdůraznit toto území západní eh, Sahary a tábor ten duf nemá žádný dohled ze třetí strany. Proto eh, se setkáváme s těmito různými výpověďmi eh, vzhledem k událostem, které tam nastaly. Mohl by mohla by tedy vláda Maroka s využitím svrchovaného práva jmenovat výbor zastupitelů z třetích stran, který by byl eh, neustále přítomen v západní Sahaře, protože jakékoliv policejní složky, pokud jsou ponechány svému osudu, to platí i tady v Evropě, už jsme o tom mnohokrát diskutovali, eh, jsou často nuceni vedení k tomu, že používají nepřijatelné nelegální metody. Proto doporučuji mechanismus nezávislého dohledu nad lidskými právy, pokud by takový výbor byl jmenován vládou samotnou, tak abychom měli jednoznačný výklad a neměli takové rozpory ve výkladu událostí z dané země. Děkuji. Pan Pancery uzavře rozpravu. Předseda eh, delegace pro s Magrebem, máte jednu minutu. My už jsme diskutovali se zástupci hnutí Polisária eh, ve smyslu toho, co usnesení znamená, eh, s tím, že parlament se bude snažit napomáhat ve vyjednávacím procesu prostřednictvím Organizace spojených národů a probíhá tedy otevřená rozprava, jak si dovedete představit. o tom, co by mělo být součástí rezoluce a co by naopak mělo být pozastaveno do doby, než se podaří zjistit skutečnosti na místě. A pokud situace není taková, jak jste popsal, neměl by být problém zorganizovat nějakou zjišťovací misi třeba složenou eh, z člen delegace z Evropského parlamentu. My bychom velice rádi i nadále nechali Maroko jako svého partnera v EU, protože je to důležitý partner, ale zároveň chceme, aby i Maroko přispělo k řešení tohoto problému. Proto bych rád, aby se tam vydala delegace, můžeme využít existujících eh, formací parlamentních delegací, možná bychom tam mohli doplnit eh, Eh, delegaci Evropského parlamentu do Maroka a zjistit, co přesně se dělo. A doufám, že tomu budete příznivě naladěn. Děkuji, pane mistře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jednak bych chtěl přivítat eh, aktivitu pana Panzeryho, který hodně spolupracuje s marockými protěžky. Chtěl bych zdůraznit, že to, toto společné zasedání výboru eh, se bohužel neodehrálo předtím, než bylo usnesení přijato Evropským parlamentem. Kdyby to eh, proběhlo dříve, tak bychom měli možnost eh, si vyměnit informace, naslouchat si vzájemně. A to má zásadní význam, když si uvědomujeme, význam dialogu mezi Evropským parlamentem a dialogem. Tady byl Maroko v podstatě odsunuto do pozadí a to je politování hodné. Nicméně jsem i tak rád, že jsem mohl přijít na slyšení a podělit se s vámi o informaci. Mělo to proběhnout dříve, dříve to možná nebylo, protože jste se rozhodli přijmout usnesení a lituji skutečnosti, že před tím usnesením nebyl využit dialog a Nevyužili jsme mechanismů v našich dohodách. Samozřejmě, eh, Španělsko už není správní pravomo- velmocí eh, v daném území, ale zaznívají hlasy už několik měsíců i týdnů, že Španělsko tuto správní pravomoci nadále má. Ale byla podepsána mezinárodní dohoda se Španělskem, vy říkáte, že je to nelegální, ale my to vnímáme jako eh, situaci, kdy jednáme se státem, který s námi podepsal dohodu. A nebudu vás tady přesvědčovat, protože vy jste se o Alžírsku tady nevyjadřovali ani o hnutí Polisario, vy jste pouze sdělili svůj názor, který už je hotový. Maroko musí být součástí jakéhokoliv řešení pro tento region, když se Maroko pokusí poukázat na situaci, tak eh, najednou pro stromy nevidí les a nevidí věci eh, ve správném měřítku. A zdá se, že se lidé zaměřují na určité události a zapomínají na skutečnost, že to, co je nejdůležitější, jsou vyjednávání. My chceme vyjednávat s Polisariem, ale chceme si uspořádat fakta. Pokud slyším zástupce hnutí polisaria, říkat, eh, že jsou legitimními zástupci Sahařanů, ale ne, tak tomu není. Většina Sahařanů je neakceptuje. A podmínky které často jsou součástí nějakého vypořádání, kde říkají, že referendum by eh, měl říct ne přesídlení. Možná my jsme měli mít referendum, ale ty snahy selhaly a vy z vás, kdo chcete složit volební kolegium pro takové extrémní situace s odkazem na Sudan nebo východní Timor, podívejte se, jak vypadá situace v Sudanu například. nebo těchto oblastech Afriky. Já jsem už uvedl, eh, co řekla Rada bezpečnosti OSN, konkrétně k otázce sebeurčení. Eh, to je potřeba dosáhnout formou vyjednávaného procesu, eh, je potřeba k tomu nalézt řešení a Maroko se vážně snažilo Eh, najít takové kroky na základě realismu a pragmatismu a do jednání jsme vstupovali v dobré víře a v jednání budeme pokračovat a po čtyřech kolech vyjednávání, jak řekl zvláštní vyslanec OSN, že nezávislost není realistickou variantou. A my jsme se do regionu vydali čtyřikrát a bylo rozhodnuto zvolit jiného zástupce a jinou metodu pro vyjednávání tak aby se zvýšila dynamika a abychom nalezli nový způsob řešení. A možná tento nový model vyjednávání nám pomůže tu dynamiku obnovit. Protože smyslem nejsou ty drobnosti, detaily, ale ten celkový obrázek, to, co všechno je přijato z hlediska Eh, všech zainteresovaných stran. Pokud s tím všichni souhlasíte, proč tam stanovovat nějaké podmínky jako referendum? nikdo nebude chtít vyjednávat řešení, pokud se budeme držet eh, podmínky, že vždycky musí proběhnout referendum. A co Alžírsko? Já myslím, že je politování hodné, že tady nemám svůj alžírský protějšek protože já bych byl rád s ním navázal dialog a ukázal celou pravdu o situaci. Je skutečně politování hodné, že tady není, protože k pokroku by byla jeho přítomnost nezbytná. My bychom dokonce rádi, aby nám Alžírsko pomohlo najít řešení té situace. A přejeme si pomoc Alžírska. V hledání řešení bylo by to vysoce žádoucí, aby se uh, minister zahraničí Alžírska na těchto věcech podílel. Že Alžírsko tam už zapojené je a řada z nás už to na to zapomíná že dokonce mezi členy marocké armády brali vězně, zajatce um, a Alžírsko odpovídá na, za to, co se děje na jeho území, je signatářem Ženevské umluvy, odpovídá tedy za to, aby aby náležitě nakladalo s uprchlíky na svém území. Ehm, a proč eh, o tom není vedená evidence? Otázka tedy zní, eh, proč nediskutovat o těchto věcech s alžírským ministrem zahraničí? My tak činíme v kulárech zasedání OSN, protože Alžírsko také nese svůj díl odpovědnosti za situaci. Také bych rád, zdůraznil záležitost, kterou někteří z vás znají, a to, že evropští daňoví poplatníci přispívají na humanitární pomoc eh, uprchlíku v regionu a tím pádem jim dodávají tedy potraviny a podobně. A pokud se zaměříte na to, co eh, dělá komise, eh, co dělají různé výbory z hlediska eh, potravinové pomoci, a pokud má rezoluce OSN pomoci, tak je to humanitární pomoc. Nikde jste se ale neptali na potřebu pomoci, právní status nebo právo na volný pohyb. A aby tyto záležitosti byly důkladně zdokumentovány. Toto není v těch rezolucích zakotveno. A držíte se neustále svých dogmat. A to je velký problém. Právě proto totiž si v Maroku myslíme, že je nezbytné nalézt vyjednávané řešení e, s respektem všech skutečností, které se k případu váží a proto jsme se nechtěli odklonit. E, a měli bychom se i nadále soustředit na zásadní otázky a právě proto musíme nalézt odměřenou, vhodnou a spravedlivou odpověď na některé akce, které byly podniknuty. Když jsme tváří v tvář tak obrovské propagandě. A pokud se podíváme například na novináře z Reutersu nebo Washington eh, Post a podobně, eh, to jsou novináři, kteří se vydali takzvaně do těch táborů a prý eh, byli požádáni, aby tábory opustili, protože tam nepostupovali výlučně španělskou cestou k těm táborům. Taková byla situace a doufám, že společný výbor se sejde velice brzy a samozřejmě marocká vláda bude k dispozici eh, výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu, pokud budete mít nějaké dotazy. A musíme si uvědomit, že dvě a půl miliony eh, Marčanů už vyjádřilo svůj názor v Kasablance v tom smyslu, že usnesení Evropského parlamentu je nespravedlivé. To je názor eh, Maročanů, to je názor všech těch, kteří se připojili k pochodu v Kasablance. A proto vám sděluji názory Maročanů, kteří se eh, cítí eh, zraněni tímto usnesením a kteří eh, uvažují o tom, proč se eh, používají v usnesení eh, taková obvinění, když se marocké bezpečnostní síly setkávají s velkými problémy právě v těch táborech. Grazie, signor ministro. Mi scusa ancora con Nicol... Děkuji, pane ministře. Omlouvám se kolegům a kolegyním, kteří nemohli vystoupit. Tento dialog bude pokračovat, protože se jedná o citlivou a složitou záležitost. Doufám, že budeme mít možnost se znova setkat v kontextu, kdy budeme mít více času a kdy diskuse bude méně kontroverzní, protože konec konců se týká lidských životů. Takže uděláme si minutu přestávku, než pan ministr odejde a potom se dostaneme k dalšímu bodu na pořadu jednání. ringraziamo Svoboda. E abbiamo pochissimo tempo a disposizione e qui... Dámy a pánové, už nemáme příliš mnoho času do konce tohoto zasedání, takže vás poprosím, abychom bez dalších průtahů zahájili diskusi o dalším bodě na našem pořadu jednání. Jedná se o usnesení o Chorvatsku. Je mi velké líto, je mi velmi líto, že budu muset dát panu Svobodovi slovo až takto pozdě. Byl ochoten odložit diskusy o své rezoluci tak, aby lidé dostali všichni možnost vystoupit. A omlouvám se za hluk, jenom poprosím ty, kteří odcházejí mimo sál, aby tak učinili rychle a potichu, prosím. Děkuji, Pane předsedo, já mám pochopení pro toto posunutí, protože téma, které se probíralo, bylo velice sporné téma. Díky bohu, Chorvatsko není tak kontroverzní jako otázka Sahary. Já bych chtěl postupovat relativně stručně a chtěl bych zmínit jenom ty podstatné body. Nejprve bych chtěl jasně říci, že Chorvatsko se v posledních měsících opravdu velice snažilo provést potřebné reformy a prosadit je. Nebylo nebylo to vždycky snadné. Mnozí politikové v zemi, kteří měli dříve o zodpovědnost, to také stěžovali, ale chorvatská vláda podnikla opravdu podstatné kroky v oblasti reformy justice především. To jsou tedy ty centrální body. Jestliže bych se podíval na Rakousko, tak tam je opravdu velký souhlas s přistoupením Chorvatska. Samozřejmě jsou zde také otázky týkající se boje proti korupci a justičního systému březnu se bude hovořit o cílech, které byly dosaženy a já doufám, že Chorvatsko podnikne všechno, aby vyřešilo dosud otevřené problémy. Citlivý problém je samozřejmě spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem v Hágu. Já vycházím z toho, že Chorvatsko podnikne úplně všechno pro to, aby zoptimalizovalo a zmaximalizovalo tuto spolupráci. Tady jsou dokumenty, které e, se e, posuzují tak, existovaly ty dokumenty dříve nebo byly zničeny. Já si myslím, že tato otázka musí být vyřešena, protože Ovšem tady není nedostatek spolupráce a není tady ani žádná mezera mezi eh, spolupráce prací, ale já doufám, že do března se budou moci dohodnout všechny přístup, příslušné orgány, aby tedy ukončili potřebné kroky pro spolupráci. A podle mého názoru by tady nemělo být nic na překážku členství Chorvatska v Evropské unie. Druhá otázka, která se vždy zmiňuje, je samozřejmě otázka soutěže v souvislosti s loděnicemi. Tady musíme také v té současné těžké situaci postupovat optimálně. Chorvatská eh, vláda říká, že je to opravdu velice nutné, protože v současné době se používá smysluplně toto řešení a musíme ale dospět k tomu, aby eh, probíhaly reformy sociálně únosné a ne, aby se vytvářely nové problémy pro regiony. Chci znovu upozornit na spolupráci mezi Srbskem a Chorvatskem, která se podstatně zlepšila. To už tedy bylo vyjádřeno ve zprávě kolegy Kačina. Oba prezidenti opravdu podnikli podstatné kroky. Jsem rád, že prezident Tadič byl ve Vukovu a uznal ty zločiny, které byly spáchány, je to opravdu velice hluboká rána, kterou Chorvatsko tehdy utrpělo. Hovořili jsme tady o těch eh, událostech Banátu, taky jsme o tom eh, hovořili, že jsou to důležité psychologické kroky eh, pro zbližování lidí v tomto regionu. Poslední bod, který chci zmínit, je otázka menšin žádná země nebo skoro žádná země nevyřešila otázku menšin stoprocentně. Můj dojem je, že otázka menšin, obzvláště pokud jde o srbskou menšinu v Chorvatsku, eh, má také pokrokové řešení. Integrace není snadná v obtížné ekonomické situaci a Chorvatsko v této situaci je, ale snaží se tam odstranit veškerou diskriminaci a podporovat integraci menšin. Je tady otázka přidělování bytů, především v sociální oblasti. To jsou všechno problémy, které se ale řeší a které nejsou na překážku. Teď tedy otázka, jak to bude pokračovat dál. Já jsem v úzkém kontaktu kontaktu s maďarským předsednictvím a s ministerstvem zahraničí. Je tady velký zájem na uzavření jednání ještě během maďarského předsednictví, tedy v prvním poletí příštího roku. Tady pravděpodobně nemůžeme vycházet z toho, že dojde k souhlasu ze všech stran během maďarského předsednictví. Maximálně by to mohlo být ještě v červenci příštího roku, ale i to bude obtížné. Ale chci říci, že se budeme snažit tento eh, proces v parlamentu organizovat tak, aby to byl streamline. Nechceme nic uspěchat, ale budeme se snažit, aby mohl proces ratifikace začít a v optimálním případě eh, První leden 2013 by mohl být datum přistoupení, anebo někdy později v průběhu roku 2013. Tehdy by se to mohlo spojit i s volbami do Evropského parlamentu v roce 2014, ale důležité je ukončit ta vyjednávání. Důležité je to především proto, co proběhlo i mezi vládami Slovinska a Chorvatska. Ve Slovinsku je pozitivní klima a Eh, nálada pro přistoupení Chorvatska. Tady musíme ještě mnohé udělat, ale myslím, že se nám to daří a jsem přesvědčen o tom, že tento úkol dobře a pokud možno rychle splníme. Děkuji. Děkuji. A pan posled, prosím. Pane předsedo, mohu se připojit zprávě kolegy Svoboda jako stínový zpravodaj za parlament bych chtěl také se přimluvit za předložený text. Jestliže se musíme dohnout ještě na určitých detailech, především pokud jde o formulaci bodě 6 a 11, o tom kolega Svoboda už hovořil, je to oblast korupce a spolupráce s IKTY. Já si myslím, že skutečně musíme najít správnou rovnováhu, jak kritizovat v případě, že je kritika oprávněná, ale na druhou druhé straně musíme zřetelně konstatovat, že tady bylo dosaženo masivního pokroku a že vláda se skutečně intenzivně snažit eh, zpracovat problémové oblasti. A já si myslím, že to patří také k dobré pedagogice, když se odpovídajícím způsobem zdůrazní pozitivní vývoj. Jeden bod, který ještě zmínil pan Svoboda. Za prvé, maďarské předsednictví. My prohlášení z komise, tak také z maďarského předsednictví máme k dispozici, že ta vyjednávání by měla během maďarského předsednictví být uzavřena, že je to na jejich přáním a my jakožto parlament bychom z naší strany toto měli vzít na vědomí a nestanovovat nějaká nová data. Měli bychom podpořit to, čemu se přihlásili obě tyto instituce, že si vytkli tento cíl. Já si také myslím, že náš souhlas pokud je to možné, by měl proběhnout v červenci. Já si myslím, že by to byl velice důležitý signál v procesu ratifikace pro jednotlivé státy v tom smyslu, že my jednáme neprodleně a že my také vyzýváme ostatní, aby bez prodlení jednali. Pokud jde o proces ratifikace, vyjednávání tedy uzavřít v prvním pololetí, pokud možno v červenci naše ano a pak začíná proces proces ratifikace. Pokud jde o proces ratifikace, tak bych chtěl zcela jasně říci, že se musíme bezpodmínečně postarat o to, aby se do tohoto ratifikačního procesu eh, neskryly nějaké cizí prvky, které by tento proces mohly zablokovat. Pokud to bude možné, chceme ho urychlit. A tady s tím se musíme skutečně kriticky vypořádat. Náš úkol v tomto roce nebude končit, ale bude bude důležité, aby proces ratifikace pozitivně a aktivně byl doprovázen. Zatím bohužel nejsme tak daleko. Pane předsedo, už budu končit. Chtěl bych ale ještě jasně říci, pokud jde o citlivá témata, a sice justiční spolupráce a boj proti korupci a ekty. Tady si myslím, že v posledních měsících Chorvatsko udělalo masivní pokrok a to bychom měli také vyjádřit. Děkuji. Weigl, dvě minuty. Pan Weigel na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Svoboda, jako vždy, předložil velmi realistickou a dobře zamýšlenou zprávu, která má podporu mé skupiny. V podstatě téměř ve všech aspektech, byť existují ještě určité maličkosti, které bychom s tím rádi prodiskutovali. Obecně se ale domnívám, že tato zpráva je velmi kvalitní a že z ní vyplývá, že Chorvatsko se bude moci stát plnoprávným členem Evropské unie ve chvíli, kdy splní potřebná kritéria. Stále ještě existují jisté nevyřešené otázky. Chorvatská vláda a chorvatská veřejnost se jim bude muset postavit čelem. Konec konců, ne každá cesta je dálnice, občas jedeme po okreskách, kde jedna díra za druhou a i ty je potřeba zaplnit. Tedy nepodléhejme dojmu, že všechno bylo vyřešeno, protože nebylo. V Chorvatsku atmosféru trochu poškodila hospodářská krize. Zdá se, že řada občanů je v tuto chvíli proti vstupu do Evropské unie, ale já bych si z toho nedělal veliké obavy, protože s tím už jsme se setkali v minulosti. Nemyslím si, že je potřeba, aby se tomu Evropský parlament nějak výrazně věnoval. Na druhou stranu ale chci říci, že jejich zahraniční politika především ve vztazích se sousedy byla daleko aktivnější. Otevírá se nová kapitola se Srbskem, což je velice dobře. Prezident Tadžič navštívil Vukovar. A ocenil tak oběti totalitárního Miloševičova režimu. To bylo důležité a další ještě důležitější věc je, že když se setkali tito dva prezidenti, tak i chorvatský prezident Josepovič eh, řekl, že mu je velice líto, že v různých válečných incidentech eh, přišli o život i Srbové. Co se týče svobody sdělovacích prostředků, co se týče svobody práce novinářů, tak tam si myslím, že ještě trochu je problém, který je potřeba řešit. To tež platí pro menšiny, to tež platí pro homosexuály a další menšiny. A tady nemluvím nutně jenom o národnostních menšinách. Mám prostě pocit, že menšiny obecně je otevřená otázka. Pan Brantra na dvě minuty. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon, prosím. Děkuji mnohokrát za návrh usnesení, který je z mého pohledu velmi kvalitní. I nadále podporujeme vstup Chorvatska do Evropské unie. Je potřeba, aby určitá únava z rozšíření, kterou zaznamenáváme v členských státech, neoddálila vstup Chorvatska do EU, poté co pochopitelně splní veškeré podmínky, bude moci být stanoveno datum pro její vstup. Jak jste říkal, a jak říkal také pan Posolt, probíhají důležité reformy. Zaznaváme, zaznamenáváme pokroky v oblasti regionální spolupráce. Hovořili jste o návštěvě ve Vukovaru, což je určitě důležitý krok. Myslíme si, že regionální spolupráce by mohla probíhat i v oblasti veřejné dopravy a zelených ekologických technologií. Někteří z vás také upozornili na jisté nedostatky, na ty je potřeba poukazovat. Nezávislost státní zprávy musí být podpořena. Stále ještě existují určité rezervy v oblasti soudnictví. Je příliš navázáno na vládnoucí stranu a je potřeba více bojovat proti korupci, především v oblasti územního plánování a nakládání s finančními prostředky. Máme pocit, že se to ubírá státním správným směrem, ale je potřeba ještě tuto oblast posílit. V tuto chvíli se zdá, že v Chorvatsku samotném není příliš velká podpora pro vstup do EU, vy jste to zmínil, myslím si, že to je pravda a já si nemyslím, že se jedná pouze o selhání záhřebské vlády. Myslím si, že i my, jako Evropská unie, jsme dostatečně nekomunikovali s chorvatskou občanskou společností. Proto tedy je potřeba více komunikovat s občanskou společností, musí proběhnout určitá osvětová kampaň před referendem. Děkuji. Děkuji, pan Kopana, dvě minuty. Paní Kopana, dvě minuty, pardon. Χαρητήρια στον συνάδελφο Σβόμποντα για την απόλυτα ισορροπημένη έκθεση που επιβεβαιώνει την επιθυμία του Κοινοβουλίου γιατί όσο το δυνατόν... Děkuji za velmi vyrovnanou zprávu, která ukazuje na to, poukazuje na to, že Evropský parlament chce, aby Chorvatsko co nejdříve mohlo vstoupit do Evropské unie. Je to přístup, který je potřeba podpořit. Jsme velice rádi, že se vyjednávání dostala do poslední fáze. Nicméně chci zdůraznit ještě jednu věc, která z mého pohledu je důležitá. A to proces usmíření a návrat uprchlíků do Chorvatska. Já si myslím, že to je důležitá otázka, ve zprávě je zmíněna. Chci jenom říci, že zástupci Srbska a Chorvatska se nedávno dohodli na řešení problematiky uprchlíků. Z této dohody vzniklo určité komuniké a založil se jistý proces, který je potřeba, abychom podporovali. Chorvatsko by také mělo umožnit, aby se na jeho území mohli vracet Srbové kteří tam dříve žili. A pokud se někdo chce vrátit, tak je potřeba mu proto vytvořit podmínky. Já doufám, že to je poslední zpráva o pokroku Chorvatska, o které tady diskutujeme až brzy. Spíše budeme mít možnost diskutovat zde přímo s chorvatskými poslanci. Pan Tanok. I já děkuji panu Svobodovi za jeho zprávu. Podporujeme, naše skupina podporuje rozšíření Evropské unie na západní Balkán. Chorvatsko se dostalo do poslední fáze před vstupem, ale jak říkali ostatní kolegové, a myslím, že v tomto výboru na tomto panuje konsensus, je potřeba, aby Chorvatsko posílila práv, právní stát, aby více bojovala proti korupci a aby se to stanovila jako první prioritu i na té nejvyšší úrovni. V minulosti to občas nebylo dostatečně vyřešeno. Předtím, než země vstoupila do Evropské unie, tentokrát si nemůžeme dovolit tuto chybu opakovat, pakliže máme přesvědčit občany EU o tom, že rozšíření je dobré. Také vítám, že pan Tadžič eh, byl ve Vukovaru a také jsem velmi rád, že se vyřešil územní spor, respektive hraniční spor mezi Slovenskem a Chorvatskem, protože to vypadalo, že to ohrozí rozšíření. Vítám také jejich postup v oblasti menším především té srbské. Mám pocit, že Chorvatsko a Island, <clears throat> pokud se nestane nic zázračného, jsou jediné země, které mají v reálnou šanci vstoupit do Evropské unie během následujících dvou let a my jako politici bychom měli vysvětlovat občanům, proč takovéto rozšíření bude dobré. V naší zemi například po jedné vlně rozšíření dospělo k, došlo k velkému pohybu osob do Velké Británie a následně nacionalisté začali bojovat proti rozšíření Evropské unie. Doufám, že se to nebude Eh, že se to nebude opakovat a zdá se, že Chorvaté jaksi nemohou ohrožit náš trh práce. Děkuji. A nyní na dvě minuty eh, pan místo předseda eh, Danjean. Děkuji panu Svobodovi také velice srdečně za jeho zprávu. Západní Balkán. Tady se často pochybuje v souvislosti s evropskou perspektivou, protože se nám to už deset let slibuje a nijak se nepokročilo. Tato integrace musí probíhat v každém případě rychleji. To je důležitý signál pro celý region. Já si myslím, že to má také pedagogický charakter pro všechny země západního Balkánu a jak už tady někteří řekli, i vůči Srbsku toto zbližování Srbska s Chorvatskem, to je opravdu velice důležité když odhlédneme ještě od toho významu setkání prezidentů ve Vukovaru, ty pokroky, které byly udělány, byly udělány také v celé řadě citlivých oblastí, pokud šlo o nezvěstné, pohřešované a podobně eh, byla tady velice dobrá atmosféra a politické vedení v osobách obou prezidentů to potvrdilo a toto bychom měli i nadále podporovat. Další záležitost, která se týká obyvatelstva Chorvatska, které třeba nevítá přistoupení k EU, to se také samozřejmě může stát. A někteří říkají, že je to nevratný proces, toho si musíme být vědomi. Je třeba si položit otázku, ale jaké signály vysíláme my vůči civilnímu obyvatelstvu v Chorvatsku. Často je to tak, že se otevře určitá kapitola a potom se eh, formulují nevyvážené excesivní požadavky. A to je potom těžko akceptovatelné. Tady musíme také působit a jednat výchovně a udělat více v tomto směru. Děkuji předseda podvýboru pro bezpečnost, vlastně viceprezident, tady se musím opravit. A nyní pan kolega Kačin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chorvatsko je velice důležitým hráčem na západním Balkánu. Nejedná se zde jenom o rozšíření Evropské unie, jedná se také o důležitou úlohu, která, kterou hraje v oblasti sousedství a stabilizace. Chtěl bych gratulovat zpravodají za velice vyváženou zprávu. Na druhé straně ovšem bychom měli povzbudit Chorvatsko také k tomu, aby jednání byla pokud možno co nejdříve uzavřena. Příští rok v červnu uplyne už 20 let od té doby, kdy Chorvatsko a Slovensko prohlásili svoji nezávislost. To je historicky nahlíženo důležitá historická data a teď tedy si myslíme, že by to byl docela vhodný okamžik. V Chorvatsku existuje politický konsensus mezi vládou a opozicí a já jsem toho názoru, že tato dvě historická data by měla být využita k ukončení tohoto procesu. Ve zprávě se zmiňuje také otázka demarkace a hranic na západním Balkáně bez politické angažovanosti a zlepšení vzájemných vztahů nedosáhneme ničeho. V únoru Slovensko a Chorvatsko si vyměnili dokument o arbitráži, teď je řešení možné, dříve tomu tak nebylo. A politické řešení je nutné také e, v případě řešení bilaterálních sporů mezi ostatními zeměmi západního Balkánu. Proto jsem chtěl tuto skutečnost zdůraznit. V neposlední řadě ještě tato věc. Vycházím z toho, že všichni slovinští poslanci to budou podporovat. Jenom eh, před rokem podporovala polovina z nás tuto zprávu a teď tedy ta zpráva o pokroku, ta je eh, podporována více. Někteří ovšem byli tehdy ještě proti tomu v souvislosti s řešením pohraničních konfliktů a teď tedy ukazuje kvalitu zprávy náš konsenzus. Bekele, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se připojit k blahopřání na adresu pana Svobody. Je to opravdu dobrá zpráva. Gratuluji také Chorvatsku k velkému pokroku. E, pokud jde o jeho přistoupení, Vím, že Chorvatsko má velký potenciál, aby mohlo pokračovat v této dynamice. A také poslední obtížné otázky mohou být podle mého názoru vyřešeny. Slovensko-chorvatské vztahy tady byly v té zprávě také zmíněny, především otázka hranic a já bych chtěl připomenout něco, co řekl už jeden z mých předřečníků, který jasně vyjádřil, že řešení otázky v hraničním sporu zatím ještě nebylo nalezeno, ale už byla nalezena cesta k řešení tohoto problému, ale zatím to ještě není všechno vyjasněno. Proto tady mám určitou výhradu, když se říká, že země by mohly využít doložku, v níž se praví, že vzájemná důvěra a bilaterální spolupráce může být nastartována. To je samozřejmě velice užitečné, ale je třeba zohlednit také to, že Slovinsko eh, nebylo v této otázce rozděleno. Referendum bylo vyhráno jenom velice těsně. Určité rozdělení názorů ve Slovensku existuje i nadále. Slovincům zatím ještě není zcela jasné, jak bude vypadat to závěrečné řešení. Neměli bychom se spoléhat na někoho třetího, kdo toto vyřeší. Měli bychom posílit vzájemnou důvěru. A pak se všechny tyto problémy budou moci vyřešit eh, v rámci dobrých sousedských vztahů. Děkuji panu Dlange. Paní Pak. Děkuji. Chci také vyslovit gratulaci na adresu kolegy Svobody. Souhlasím s většinou, co bylo řečeno. Jen si myslím, že jsme se poučili ze zkušeností s Rumunskem a Bulharskem, pokud je o záležitosti eh, boje proti korupci. Tam musíme postupovat opravdu velice striktně, což se také v Chorvatsku stalo. Já si myslím, že články 6, 7 a 8 bychom mohli malinko pozměnit, abychom si konstatovat, že vláda pracuje na řešení tohoto problému. Za druhé děkuji slovinským kolegům, kteří konstatovali, že před 20 lety obě země prohlásily nezávislost a jedna země už je od roku 2004 členem Evropské unie, takže je opravdu krásné, jak tato eh, země podporuje přistoupení Chorvatska. Chorvatsko tam je mnohem více animozit, pokud jde o přistoupení k EU, ale samozřejmě to je něco, co se objevovalo v dlouhé fázi vyjednávání, ale já si myslím, že se tady opravdu dlouhodobě diskutovalo a v diskuzi se Slovinskem a také s určitým nez- nezávislým postupem se může vyřešit v rámci IKTY. Tady také bylo vysloveno, že otevřenost, s jakou Chorvatsko nabízí svým lidem se zapojit Eh, do toho studia údajných dokumentů v úvozovkách, jak o nich tady bylo eh, hovořeno. Já si myslím, že nám to také pomůže a pomůže to také Chorvatům najít eh, správnou cestu do Evropské unie a přesvědčit se o tom. Také my se musíme mnohem více snažit, nejenom něco propagovat, ale musíme podat pomocnou ruku a přátelské gesto a být přátelští vůči lidem, kteří kteří tvrdě pracují a provádějí reformy, které dopadají velice těžko na obyvatelstvo a já doufám, že společně můžeme dosáhnout toho, že v příštím roce ukončíme vyjednávání s Chorvatskem a v polovině roku budeme moci říci své ano a už od podzimu budeme moci mít chorvatské pozorovatele v Evropském parlamentu. Ještě jednou děkuji Hanesi. Paní Pak. Pan děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podporuji v zásadě vstup Chorvatska do Evropské unie. Budeme se těšit, že se stanou v budoucnosti našimi přímými partnery. Souhlasím s tím, že je potřeba ještě provádět trochu práce. Gratuluji Slovincům k tomu, že překonali dosud nepřekonatelné problémy a panu kolegovi Svoborovi bych chtěl říci, že mu gratuluji k textu v podvýboru pro lidská práva jsem se především zabýval otázkou spolupráce s ICTY a schopností Chorvatů nediskriminačně soudit kauzy válečných zločinů a také jsme hovořili o možnosti návratu uprchlíků, které máme velmi dobře popsány v odstavci 13 v této oblasti, stejně tak jako tak si myslím, že je potřeba ještě mnohé provést tento text má mou podporu. Děkuji a nyní dvě minuty komise. Já vím, že to možná máte trochu těžší než kolegové. Děkuji, pane předsedo. Já vás chci jenom informovat, že komise vydala zprávu o pokroku právě na počátku listopadu v němž celkově pozitivně hodnotí vývoj v Chorvatsku a dochází k závěru, že eh, vyjednávání o přistoupení se dostali do finální fáze. V tomto kontextu můžeme říci, že také sdílíme obecně hodnocení ze strany pana Svobody, tak jak znázorňuje ve své zprávě. Jenom máme několik záležitostí k vyjednávání. Eh, ve vyjednávání zůstává z 35 kapitol 10 otevřených a těch 10 kapitol eh, představuje právě těch 10 eh, nejsložitějších témat k vyřešeních. Například například záležitost soudnictví, základních práv, boj proti korupci. Nechci je všechny vyjmenovávat, ale na tomto základě jste si jistě také všimli, že se komise zatím eh, zdržela eh, ve stanovení data možného ukončení vyjednávání. Dostali jsme se tedy do konečné fáze, ale zatím žádné předpokládané datum ukončení jednání nemáme. Ke známe kapitole 23, tedy soudnictví a základní práva, jak už tady zaznělo vydáme, provedeme takovou inventuru pokroku a je to v březnu toho příštího roku a e, na základě toho budeme mít lepší obrázek o tom, jak rychle se budeme moci e, dostat ke konci vyjednávání. A poslední poznámka, kterou bych rád sdělil, Komise bude i nadále využívat maximálně svých kapacit v podpoře Chorvatska, tak jak to tady již zaznělo. Zůstávají hodnotící aspekty některé ještě otevřené, ale rozhodně nemůžeme práci udělat za Chorvatsko, protože teď je řada na něm, aby prokázalo svoji schopnost úkoly splnit. Děkuji. Děkuji. Pane Langu, chtěl jsem vám dát ještě slovo, protože zpravodaj musí mít poslední slovo. Prosím, eh, těšíme se na vaše vystoupení. Pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Děkuji za komentáře a za širokou podporu, která je pro mě pozitivním signálem a pozitivním signálem také pro Chorvatsko. Tady se hovořilo o článku 6, 7, 8. Tady si dokážu představit, že bychom mohli začít pozitivně, mohli bychom zdůraznit to, co vláda již udělala a můžu zmínit také ještě otevřené otázky. A tady samozřejmě děkuji také kolegům za návrhy pro řešení. Já si myslím, že je velice dobré, že můžeme dát tento jasný signál, ale můžeme také zmínit to, co je ještě otevřené a tím pomůžeme Chorvatsku, pokud možno co nejrychleji vyřešit ty poslední ještě otevřené otevřené otázky. Pokud my jakožto parlament můžeme reagovat, budeme reagovat zcela jistě, určitě rychle, ale první krok musí učinit Chorvatsko. Děkuji. Děkuji panu Svobodovi. Dvě informace ještě, pokud jde o plánování dnešního dne. Naše dnešní schůze trvala déle. a podání pozměňovacích návrhů je 14. prosinec 12 hodin. Diskuze bude 26. ledna a pak bude hlasování ve výboru. Hlasování v plénu, potom v únoru. Připomínám, že dnes budeme pokračovat v 15.00 slyšením zástupce eh, místo předsedy vlády Belgie pro eh, zahraniční záležitosti a strategii rozšíření EU. Děkuji.